Vážení kolegové, vítejte na zasedání našeho výboru. Nejprve musíme přijmout pořad jednání, ale ještě předtím se musím omluvit za pana Moreru, který, který bohužel nedorazí. Zaprvé si vyslechneme sdělení eh, předsedy, nebo měli jsme si vyslechnout sdělení Eh, předsedy Konfederace Spojených Arabských Emirátů. To bohužel musíme odložit a pokud tedy souhlasíte, přijmeme pořád jednání a v rámci jedničky chci ještě přivítat členku úspěšné delegace do Indie. Možná by nám ráda krátce něco sdělila, jak proběhla návštěva. Děkuji. Ano, my jsme tady byli delegace tohoto výboru v Indii, navštívili jsme Delhi, eh, nové Delhi, eh, Bombaj se záměrem získat informace o tom, jak to vypadá mezi, opět, pokud jde o potenciální dohodu mezi Evropskou unii a Indií. Proběhla celá řada zajímavých schůzek, také se zástupci indického parlamentu, zástupci farmaceutických firm, automobilových firm, evropských i indických a také další zasedání, která byla skutečně přínosná. Budeme mít příležitost o tom hovořit na půdě našeho eh, kontrolního výboru, ale bylo to užitečné a podařilo se nám dorazit bezpečně. Říkám to proto, že ta předchozí návštěva Indie proběhla v době, kdy také běžely teroristické útoky v Bombaji. Tentokrát naštěstí jsme pouze vzdali úctu obětím, ale dorazili jsme bezpečně. Děkuji. Stručné a výstižné. Pod dva. Sdělení předsedy. Informuji všechny, že um, Toto zasedání je předmětem webstreamingu, kamery jsou na obvyklých místech a tedy rozdali jsme eh, také seznam vystoupení. Pokud si někdo z vás ještě přeje vystoupit, eh, kontaktujte sekretariát. Evropská unie a Spojené státy oznámily druhou kolo jednání TTIP eh, v Bruselu 15. listopadu 2013. Předtím proběhne briefing ze strany komise o fungování monitorovací eh, skupiny US zítra mezi 9. a 11. hodinou. Já se omlouvám, že to sdělujeme na poslední chvíli, ale my jsme se to také právě dozvěděli. Pokud jde o aktuální informace o, o obchodní politice, podařilo se dohodnout v dohodě SITA s kanadskou vládou jsme dosáhli průlomu v jednání o komplexní obchodní dohodě, zkrátka je SITA, jak víte. Myslím, že bychom měli pogratulovat našemu vyjednavači za všechno jeho úsilí uzavření dohodou, dohody s Kanadou odstraní 99 celních tarifů a otevře nové příležitosti pro investice, poskytování služeb a dodávky zboží. Samozřejmě, že je třeba, aby tuto dohodu schválil i parlament, aby vstoupila v platnost, ovšem to už bude eh, v kesci příštího složení parlamentu. Pokud jde o kolo jednání z Doha, na konci října se k tomu vyjádřil prezident VTO, kdy vyhodnotil aktuální vývoj po zasedání na Bali a ačkoliv tedy zdůraznil, že pořád ještě zbývá velký objem práce, cíl už je na dohled, eh, čili je možné se dohodnout. Příští týden, dva jsou naprosto zásadní pro práce na finančním balíčku. Já musím říct, dámy a pánové, že tohle už jsme slyšeli mnohokrát. Že dojde k dohodě z Doha, takže uvidíme. Ministerstvo zemědělství USA oznámilo, že dorazí eh, delegace, která bude jednat o mezinárodních normách v oblasti BSE. Eh, budou znovu projednány normy po té krizi z roku 98, za, tedy normy za jakých podmínek hovězí produkty z Evropy mohou být uváděny na trh ve Spojených státech. Takže to je dobrá zpráva. Bod 3. Výměna prezentace zprávy Světové banky o podnikání za rok 2014. Je naším potěšením přivítat tady již po druhé pana Augusto López Carlos, což je ředitel oddělení globálních indikátorů a analýz Světové banky, který tedy odprezentuje zprávu o podnikání za rok 2014. tato eh, zpráva schrnuje výsledky hospodaření 187 různých ekonomik po celém světě. Možná byste se také mohl vyjádřit k evropskému rozpočtu, když už budete mít tu prezentaci. Vy jste také bývalý hlavní ekonom na půdě Světového ekonomického fora v Ženevě, který se zabýval globálními trendy. Poté jste pracoval také pro Lehman Brothers a pro Mezinárodní měnový fond a přednášel jste také na univerzitě v Santiago v Chile. Tato zpráva byla zveřejněna minulý týden a je to zpráva o podnikání za rok 2014 a je tedy zaměřena především na situaci nebo na pochopení situace malých a středních podniků, což my tady v Evropě vnímáme jako eh, velice zásadní, protože tyto jsou hm, důležité pro další rozvoj ekonomik. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se dívám na hodinky a budu hlídat čas. Rád bych teď eh, vám něco řekl o ukazatelích, které používáme v této zprávě Doing Business a pohovořím o hlavních závěrech vyplývajících z této zprávy a zbydeli nám čas, pak také něco řeknu o vnějším dopadu eh, tohoto Doing Business. Tady máme seznam eh, ukazatelů, které tady používáme, celkem jich 11, týkají se různých dimenzí podnikatelského prostředí eh, ve 198 zemích. 187 zemí. Myslíme si, že to jsou velice důležité dimenze investičního ovzduší a hodně záleží určitě na tom, zda může podnikatel rychle a efektivně se do, dosáhnout vykonání smlouvy, zda je snadné eh, vytvořit eh, si podnik, zda je tam hodně těživé daňové břemeno nebo ne. A tím nechci ovšem říci, že ty ukazatele eh, zachycují všechno, co zajímá podnikatelskou ehm, podni- komunitu. Tohle je samozřejmě takový zúžený pohled na podnikatelské prostředí. Nezabýváme se například vzděláváním, kvalifikacemi, korupcí, makroekonomického klimatu eh, s čímž má co dělat podnikatelská komunita. Hlavně nás zajímá taková hrstka Eh, eh, důležitých věcí, které jsou významné pro podnikatelskou komunitu. Chtěl bych vám ukázat pár výsledků, které vyplývají z naší práce za poslední rok. A my každý rok eh, vždycky si zhodnotíme reformy, které proběhly za posledních 12 měsíců. A v tomto Ehm, posledních ehm, cyklů jsme měli 238 eh, reform ve 114 zemích, což je vlastně 18% nárůst v porovnání předchozím eh, rok, eh, rokem a je to vlastně nejvýznamnější nárůst od krize v 2008. A na tom tempu reform je povzbudivé, že v roce 2005 v subsaharské Africe pouze 33% zemí byly zapojeny do jedné či dvou reform v rámci Doing Business. Loni to stouplo na 66%. Jinými slovy došlo k zdvojnásobení eh, toho eh, počtu zemí, které se zabývají eh, těchto reform eh, v regulování podnikatelské činnosti. To je pro nás velice pozdě, protože subsaharská Afrika je neustále jednou z nejsložitějších oblastí pro podnikání. Řekl bych vám něco o velice zajímavé činnosti, která také proběhla v rámci toho, jak jsme dělali tohle zprávu. Já vím, že na to moc nevidíte, na ty grafy, ale podívejte se do horního levého rohu a já vám ta čísla vysvětlím. My Protože víte, už máme let, eh, data za 11 let a my jsme se vrátili k roku 2005 a rozdělili jsme si vzorek zemí na dvě skupiny. Jedna skupina, tomu říkáme ten nejhorší kvartil, to je 44 a 45 nejhorších zemí, kde měli nejsložitější a nejdražší postupy a nejslabší instituce. A pak zase eh, eh, v rámci vylučování jsme dospěli k těm nejlepším. A když si to takhle rozdělíte na tyto dvě skupiny, určitě je to trochu umělé, pak si můžeme položit takové otázky jako ku příkladu. A to děláme zase v horním pravém rohu. Eh, za kolik dní se, tam, se v těchto dvou skupinách zemí dá zahájit podnik. Ukazuje se, že v roce 2005 v tom nejhorším eh, čtvrtině to trvalo 114 114 dní. Ale když se podíváme na ty tři nejlepší, tak tam to trvalo 29 dní. Jinými slovy, ta mezera byla asi 84 dní mezi těmito dvěma skupinami. A velmi povzbudivé na těchto údajích je to, že ta mezera 84 dní eh, v roce 2000 2005 se do roku 2003 snížila na 33 dní. Všichni pokročili dopředu, ale ty, které na tom byly nejhůř, pokročily nejvíc. A ta mezera se zúžila významně. Já vám nebudu ukazovat všechny ostatní eh, grafy, ale ono se to pořád opakuje. Ať už hovoříme o tom, jak dlouho to eh, trvá, než se vyřídí daňové povinnosti nebo zaregistrovat majetek, eh, kolik stojí zahájení podniku. Prostě je tady masivní proces bližování na celém světě. Co tím myslíme? Myslíme tím, že ty země, které mají nejsložitější a nejdražší postupy a nejslabší eh, eh, instituce, postupně pomaloučku přecházejí na ty lepší eh, postupy v těch výkonnějších zemí. A to je pro nás ve Světové bance vysoce významný vývoj, protože Světová banka je organizace, která hodně jde o konvergenci, o zbližování. My chceme, aby státy eh, v subsaharské eh, Africe a vůbec v rozvojovém světě, kde se nejméně vydělává, chceme, aby tam lidé a podnikatelé měli stejné příležitosti, aby měli stejný přístup ke zbožím a službám jako lidé v blahobytnějších zemích s vyšší nižšími příjmy. Tam samozřejmě ještě nejsme. Jak vidíte, ta mezera je pořád velká mezi těmito dvěma skupinami zemí, ale důležité je, v jakým směrem jdou ty změny a ten směr je určitě správný. Mezera se zužuje a, zužuje a dochází ke zbližování. Vidíme ten proces zbližování na celém světě. Já mám mnoho grafů a nebudu vám je všechny ukazovat, na to není čas, ale například toto je ukazatel, doba, než dojde k export sportu. To je jedna ze eh, subkomponent ukazatelů. A vidíte, že se snížila tato doba eh, ve všech regionech, jimiž se zabývá Světová banka. My jsme se rodili svět na sedm regionů a není jediný, kde by nebylo došlo ke zkrácení této doby. Týká se to mnoha jiných ukazatelů. Zpráva Doing Business je známá tím, že tady máme vždycky určitou hierarchii, kterou vždycky si takhle seřadíme, ale ty žebříčky, ty mají vždycky svá omezení, jsou co do své podstaty relativní. To znamená, že státy mohou učinit pokrok za roku na rok, ale pořád padají na tom žebříčku, protože jiné jdou rychleji a to trošku potom je odrazující pro úřady, pro některé z našich členů. Proto před několika lety jsme zavedli nové měření, které používáme teď hodně a spousta analýz v poslední zprávě právě vychází z tohoto. My jsme si udělali měřítko nejlepší praxe, říkáme tomu Frontier, to je eh, hybrid, není to jeden stát. Je to vlastně soubor nejosvědčnějších postupů v ve vzorku všech zemí v průřezu všech ukazatelů. A my jsme si vytvořili takovou, takové měření, které eh, nám eh, říká absolutní měřitko, jak daleko se ta země posunula na této hranici. A co je tady povzbudivé? Vidíme, že od roku 2005 to jsou ty žluté tečky, jdou zleva doprava a do roku 2013 většina zemí vlastně zkrátila tu vzdálenost, která je od té hranice eh, dělí, čili to podnikatelské ovzduší u nich v porovnání srovnosti, porovnání s vlastní minulostí se změnilo. Ukazuje to eh, pokrok v subsaharské Africe. Vidíte, že většina zemí v této oblasti má dneska lepší podnikatelské prostředí, než tomu bylo v roce 2005. A to je pro nás vysoce významné. Ve zprávě máme také tabulku, kde je 50 států světa, kde se nejvíce zkrátila ta vzdálenost k té hranici od roku 2005 a 18 států v subsaharské Africe jsou na tom seznamu. Jsou tam e, například Čína, Rusko, Polsko, Indie, Mexiko a některé z těchto států e, e, pořád mají ještě poměrně obtížné podnikatelské prostředí, ale podstata je, že provedly obrovské změny ve správném směru od roku 2005. Rád bych vám ukázal graf se zajímavou his, historii čistě evropskou. Toto je výkonnost různých regionů Světové banky. Úplně nahoře máme tu žlutou čáru, která jde zhora na doprava, zleva doprava té OECD to je i samozřejmě mnoho členských států Evropské unie, jsou zároveň členy OECD a jak vidíte, OECD zůstává tou částí světa, kde je, jsou nejméně nákladné a nejméně složité postupy a nejlepší instituce. Červená čára, zase zleva doprava, má nejvyšší naklon a byla čtvrtá v roce 2005 a druhá v roce 2013, to je střední a východní Evropa. A tady probíhá velice zajímavý proces. A já se o tom chci zmínit, že to má samozřejmě důležitou perspektivu Evropské unie. To jsou země, které do roku 2004 měly ambiciozní programy institucionálních hospodářských reform, tak aby byly, se mohly stát členy v Evropské unie. Dojednávaly se podmínky vstupu. A po roku 2005 tyto země v podstatě eh, pokračovaly výrazně reformách, teď už musí konkurovat Švédsko, Německo, a, což jsou ty země, země které jsou pro, výkonnější. A tedy i před, i po připojení Evropská unie se e, projevuje jako velice e, silná organizace se silnými e, pobídkami ke konvergenci a střední a východní Evropa vlastně už předběhla jiné regiony světa a blíží se vlastně k té výkonnosti eh, nejvyšší v OECD. To je velmi významné. Každý rok vždycky mm, poukazujeme na skupinu deseti zemí, to jak si vyznamenáváme, které měly největší pokrok. To nejsou nejlepší ekonomiky, ale znamená to, že posledních 12 eh, měsíců nejvíce zkrátili vzdálenost té hranici a uplatnili největší počet reform. To je teď zajímavá skupina, je tam Ukrajina, Ruanda, Rusko, Filipíny, Kosovo, Djibouti, pobřeží Slonoviny, Burundi, Makedonie, Guatemala. Čili jsou to země s různými příjmy a z různých částí světa. A e, ta skupina se vždycky e, mění každý rok, to závisí na výkonnosti e, jednotlivých zemí. Teď bych vám ještě ukázal pár dalších eh, nákresů, grafů, protože to vnáší zajímavou dimenzi do našeho doing business. My v naší bance se eh, s tímto doing business zabýváme na regionální úrovni, subnárodní. Eh, to jsou ty ukazatele uplatňují na regiony a města dané země. Pak je tady globální zpráva Doing Business, to je zaměřeno na největší města, ale ta eh, subnárodní jde dolů. My jsme takové subnárodnostní studie dělali na zemi, například eh, loni v Itálii, kde jsme se podívali na eh, velký počet regionů v této zemi. A to jsou teď velice výrazné nástroje které nám umožňují stimulovat tyto země k příslušným reformám podnikatelským, protože se zaměřují na výkon, výkonnost, pak se ty regiony také začínají scházet, učí se od sebe i ze svých úspěchů, i ze svých neúspěchů a tím program změn regulace biznesu se významně dostává na úroveň, kam patří. A teď bych vám ještě chtěl ukázat tak takový nákres, takový graf, který sem vnáší ještě další dimenze. A ještě bych se vyjádřil k vnějšímu dopadu, dopadu na venek. Doing Business. V roce 2009 země APECu, um, Azijsko-pacifická e, spolupráce, je, um, je, je to 21 e, zemí, Japonsko, Tajsko, Peru, Spojené státy, Čína. Všichni se dali dohromady. My jsme, to se moc Světové banky netýkalo a dali si cíl do roku 2015, že tedy Doing business budou dělat rychleji, snáze eh, o 25% a eh, používají ukazatele Doing Business, aby sledovali, jak se k tomu cíli blíží. To je vysoce zajímavé, velmi významné a mají šanci toho dosáhnout vyvinuli nejrůznější vztahy eh, bilaterální technické pomoci, mají také jmenovanou skupinu šampionů v rámci APECu, to jsou ty, které jsou nejlepší. Tak eh, Korea například dává technickou pomoc Indonésii u kontraktu, Japonsko technicky pomáhá Tajsku a získávat eh, úvěry, Singapur zase dává technickou pomoc Větnamu a podobně a tak dále. A já jsem vám to chtěl ukázat proto, že je to předložila vysoce eh, dynamický program reform co do podstaty mezinárodní, protože státy sledují pokrok eh, na základě ukazatelů. A mě to říká, že to by se dalo eh, užitečně použít i v Evropské unii. Jak víte, dnes tady se velice intenzivně eh, diskutuje o tom, jak zvýšit konkurenční schopnost, jak více vytvářet eh, pracovní místa a podporovat konkurenční schopnost se má, aby zase nastartoval růst, protože to je primární mechanismus, který nám umožní, abychom se vymanili ze eh, velkého, velké úrovně zadluženosti státních rozpočtů v Evropské unii. Nakonec bych vám ukázal tohle. Nalevo ten graf, to je výkon on, doing business a na pravé straně vidíme formality. Ty země, které hmm. jsou lepší, mají daleko eh, větší úroveň neformálnosti eh, při řešení. Ta korelace je vysoce významná na úrovni 1%. A to je hodně zajímavé, protože nám to říká, že když eh, E, země e, zmenšují to břemeno byrokracie a zlepšují fungování institucí, takže pak podnikání je tam snazší, pak e, klesá úroveň formálností a pak jsou tady pobídky, aby lidé platili daně a zapojili se do formální ekonomiky. A poslední, co tady máme, je také důležité. Eh, v naší analýze eh, máme také ženy, podnikání a právo. To eh, zase zachycuje různé způsoby, jak státy používají právo, aby ženám znesnaňovali účast v ekonomice a v podnikání. A vidíme, že ty země, které si dávají na to větší pozor, mají menší diskriminaci vůči ženám, tak těm se také lépe daří v doing business. Jinými slovy, ty státy, kterým se podařilo nastavit dobré podmínky pro, business, pro podnikatelskou komunitu, zároveň snižují tu mezeru mezi pohlavími z hlediska eh, rozlišování před zákonem. Já osobně zodpovím, ochotně zodpovím na vaše dotazy a děkuji za pozornost. Uh, thank you very much. Já vám děkuji, pane Lopezi. Byla to velmi zajímavá prezentace. Já jsem ty vaše grafy vidět nemohl, ale mám výtisk s sebou, takže jsem to sledoval. A my je také necháme rozdat mezi členy výboru, kteří by to někdy chtěli osvěžit. Takže já teď odkážu na stránku 12, nevím, jestli to odpovídá stejné stránce ve vaší prezentace. to jsou ty, těch deset nejvíce se zlepšujících se ekonomik během toho posledního období, které jste měřili, 2012-2013, Ukrajina je nahoře, Rusko druhé. Mohl byste nám říct více podrobností o těch zlepšeních, ke kterým došlo na Ukrajině a v Rusku? Protože podle našich zjištění, my jsme se nedávno setkali, my tam také jednou zástupce z meziparlamentní skupiny pro vztahy s Ruskem, a ten nám říká něco trochu jiného. A zdá se, že dochází k zhoršování podnikatelských podmínek v těchto dvou zemích. Kdybyste k tomu ještě mohl něco dodat. Děkuji, pane předsedo, já se k tomu rád vyjádřím. Ekonomové používají jakési stále pojmy a flexibilní pojmy. A toto je typický průtokový graf, kde, nebo který zachycuje nějaký trend, kde poukazujeme na země, které v tom uplynulém roce udělaly největší pokrok, kde došlo ke zlepšení podnikatelského prostředí, ale to neznamená, že dnes to, je, eh, to jsou země, kde se podniká výborně. Když se podíváte na tu tabulku, tak vidíte, že Burundi, což je stát, ve které evidentně došlo eh, k řadě reform, má pořadí 140 z těch asi 160 měřených a podobně to platí pro Ukrajinu. Bez ohledu na ten pokrok, ke kterému tam došlo v posledním roce, tak je na místě 112, což také určitě není nějak zvlášť úžasné místo. My tím v podstatě říkáme, že směr těch změn je správný. Úřady evidentně začínají sledovat tyto věci související s konkurenceschopností a podnikáním, ale mají před sebou ještě dlouhou cestu. A to i v těch oblastech, kde my je měříme. A já už jsem na úvod své prezentace říkal, že my nepopisujeme jiné oblasti, kde třeba tyto státy mají nějaké hluboké problémy, které budou muset eh, v budoucnosti řešit. Takže mm, to nemusí být nutně v rozporu s tím, co Evropská unie třeba říká na adresu Ukrajiny a Ruska a tím, co vidíte eh, v tomto průzkumu. Jediné, co z toho je možné vyvodit, je, že jste nastartovali správným směrem, ale máte před sebou ještě dlouhou cestu. Takže myslím, že o to byste také mohl doplnit eh, to vaše sdělení, které těmto zemím dáváte. Děkuji vám. Paní Bádia. Děkuji. Ty informace byly velmi zajímavé. Vy jste mimo jiné říkal, že ty státy, které eh, se to více uvědomovaly a více se věnovaly vytváření těch podmínek a snižování těch rozdílů pro eh, podnikatele a které snižují rozdíl mezi pohlavími, tak to jsou ty, které využívají více potenciálu žen, protože ženy také mají určité dovednosti, které muži nemají. A můžete nám říci, které státy jsou na tom lépe než ostatní? zprávě o podnikání žen. V okolností to také bylo zařazeno teprve před několika týdny. A já k tomu budu mít prezentaci eh, před diplomatickým sborem v Ženevě zítra. Tam jsme měřili 143 států, dívali jsme se na 47 různých ukazatelů, eh, kterými se právní úpravy diskriminuje proti ženám, ať už to je přístup k institucím, Eh, vlastnická práva, získání úvěru, právní pomoc a tak dále. A tyto informace jsou na našich webových stránkách, můžete se to klidně na to podívat. Ale jste se ptala, které země jsou na tom nejlépe. Je tam eh, zajímavá skupina zemí, je jich celkem asi 15, 143, které jsou na našem žebříčku, kde se nediskriminuje vůči ženám. Takže se podíváte na těch 47 ukazatelů, tak v podstatě všechny ty státy u těchto ukazatelů mají ehm, je za jedna. E, právo v těch zemích vůči ženám nějak nediskriminuje. A předpokládali byste možná, že to budou státy OECD, ale v podstatě tak není. Samozřejmě, že tam je většina těch států z OECD, Nizozemsko, Španělsko, obecně jsou to skandinávské státy, ale tam třeba Peru, Dominikánská republika, Arménie, Česká republika. Středoevropské a východoevropské státy tam eh, jsou na tom relativně dobře u těchto ukazatelů, protože u nich byla kdysi eh, dobrá tradice, podpora práv žen a silná rola žen v ekonomice. A země, které jsou na tom nejhůř, jsou státy v Africe a na Středním východě, jsou to obecně arabské státy, tam ehm, se to liší v 15 až 27 oblastech z těch 47 ukazatelů, takže tam, u kterých jsou ženy v nevýhodě. A potom je to řada zemí v subsárské Africe. Co je ale pozbuzující, je to, že i tady se ty věci pozitivně začínají měnit. Na subsárská Afrika je na tom třeba dnes mnohem lépe než eh, v 60. letech když se podíváme eh, třeba na to srovnání se 60. lety u asi 17 Eh, ukazatelů, tak zjistíme, že to je oblast, ve které došlo k největšímu pokroku. Samozřejmě, že mají pořád obrovské problémy, které je potřeba řešit, ale ten směr změn jde správný. Je, je správný. Děkuji. Helmut? Schulz? Děkuji. Děkuji za tyto vaše informace. Já mám jenom jednu otázku, která se týká těch grafů. Vy jste hovořil hlavně o státech a poměřovali mezi sebou. Ale já se chci zeptat, kdo má největší prospěch z toho obchodu mezi jednotlivými státy a regionu? Práva obchodu od obchodní organizace konstatuje, že ten obchod je soustředěn v rukách několika velkých společností, že pouze 1% těch velkých exportérů přispívají 80% k celkové míře exportu ve Spojených státech. A mohl byste projít eh, jednotlivé země a podívat se na to, jaký je tam ten podíl. Takže jak eh, je možné to skombinovat s těmi vašimi zjištěními, když jste to znázorňoval na těch grafech s tím, co říká zpráva Světové obchodní organizace? Myslím, že mm, Máme empirické poznatky z odborné literatury, které jsou pro nás velmi důležitým zdrojem eh, inspirace. A tam se uvádí, že některé státy obtížně obchodují přes hranice kvůli byrokratickým a dalším překážkám a že to má velký dopad na objem obchodu. Empirická literatura říká, že je dobře potvrzeno, že každý den eh, zdržení exportu kvůli byrokratickým eh, formalitám se ten export o 1% snižuje. A když mluvíme například o exportu zemědělských eh, výrobků, elastičnost je tady mnohem větší, jsou to 3 až 4 protože dochází ke kažení, zkazení těch potravin v důsledku prodlení a tak dále. To, co tedy my zachycujeme pomocí těchto ukazatelů, má velmi důležitou makroekonomickou eh, dimenzi. Pokud je obchod snažší a pokud obchodní eh, formality se zjednoduší, pokud se sníží překážky obchodu, tak to posílí globální obchod. A obchod byl velmi důležitým hybatelem hospodářského růstu v poválečném období. Takže pro nás to, že státy udělali pokrok u tohoto ukazatele na celém světě, některé více než ostatní, je velmi významné, protože to mělo obrovský dopad na strukturu globálního obchodu a celkový hospodářský růst. A protože my eh, s tím zacházíme na té souhrné úrovni, tak vám v podstatě nemůžu říct nic podrobnějšího o, o výkonnosti jednotlivých zemí. Ale tato data jsou k dispozici na webových stránkách u všech těch 149 eh, zemí. Myslím, že ty webové stránky obsahují nejvíce informací. Tam u každého státu najdete, jak jednoduché je nebo není obchodovat s těmito státy. A určitě tam najdete celou řadu různých Eh, příkladu Singapur, který má například eh, vynikající obchodní infrastrukturu a potom jsou tam státy, eh, které jsou na tom hůře. A my v té zprávě máme také do případovou studii, kdy hovoříme o zkušenostech s tím jedním kontaktním místem, tedy s využíváním moderních technologií pro zjednodušení obchodních formalit. Porovnáme tam Singapur, Azerbajdžán a Peru a ty státy se o to pokusily s různou mírou úspěchu. Chce komise komentovat? Je tady někdo z komise, kdo se k tomu chce vyjádřit? Děkuji. Pane předsedo, já jsem eh, z komise z DigiTrade. Nemám žádné <clears throat> konkrétní poznámky, ale chtěl bych jenom zdůraznit několik eh, věcí, které tady zazněly. Je to samozřejmě zpráva, kterou, které my si velmi vážíme. Je to vynikající práce Světové banky. Je to užtečné pro spoustu zemí, které chtějí sledovat svůj pokrok u celé řady ukazatelů. Jedna věc, kterou bychom možná zdůraznili, je to, že skutečně u e, řady zemí, se kterými má Evropská unie které přijala Evropská unie z východní Evropy, došlo k obrovskému pokroku a tím, myslím, je možné eh, a to je možné, možné dát za příčinu vstupu do Evropské unie. Také je možné poukázat na souvislost eh, se Světovou obchodní organizací, tam, kde eh, se jedná o usnadnění obchodu, protože z toho vyplývá řada závazků, eh, které by státu mohly pomoci zlepšit jejich výkonnost eh, u těch podnikatelských ukazatelů. Například jde u toho, jak těžké je obchodovat přes hranice. A tím by se mohly řídit domácí reformy. a ruku v ruce s tím by ten proces ve VTO. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Lopezi. Je to už po druhé, co jste přišel na náš výbor. Rádi vás pozveme i příští rok. To je velmi zajímavá zpráva pro nás je důležité, abychom měli aktuální informace o těchto věcech. A ještě jednou děkuji za vaši účast. Já vám děkuji, pane předsedo, a všem členům výboru. Pro mě to bylo velkým potěšením. Bod 4, eh, jak už jsem eh, oznámil na začátku schůze, byl zrušen, takže teď jsme u bodu 5. Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku. Měli bychom projednávat návrh zprávy. Týká se to návrhu komise ke změně nařízení o autonomních obchodních preferencí pro Moldavsko. Jak jsem říkal, jde o projednání návrhu zprávy. Máme tady Juliu Winklera, který je zpravodajem. Eh, máš slovo. Pane předsedo, děkuji velice, vážení kolegové. A mým záměrem je být stručný. Jak asi víte, jedním z členů východního partnerství, který dokončil vyjednávání v rámci dohody o přidružení k Evropské unii, je Republika Moldávie. Tato dohoda zahrnuje také eh, velice široce pojatou a důkladnou obchodní dohodu. A předpokládáme, že k oficiální ratifikaci dojde na summitu ve Vilniusu na konci listopadu. Dnes ráno proběhla velmi zajímavá debata s některými kolegy, některými kolegy, kteří jsou přímo tady v této místnosti jsme mluvili o tom, že se zúčastní přímo toho summitu ve Vilniusu a debatovali jsme o socioekonomických tlacích. vyvíjených ze strany Ruska, Ruska vůči východním partnerům Evropské unie. Tato debata dnešního dopoledne proběhla pod předsednictvím a mojí kolegyně paní Andikienen. Já jsem také předsedal a účastnila se také celá řada velvyslanců a, a zástupců ministerstev e, z zemí našich východních partnerů. Jejich přítomnost byla velmi užitečná, protože mohli přímo vysvětlit tlaky, kterým čelí, a to předtím, než proběhne summit ve Vilniusu. Stejný typ tlaku je vyvíjen, pokud jde o ruský dovoz moldavského vína z ruské strany, tento, vý, tento dovoz byl omezen v důsledku technických výhrad, které však nebyly konkretizovány z ruské strany dodnes. A to tedy představuje porušení obchodních pravidel VTO a má to samozřejmě zásadní politický dopad. O tom jsme se především bavili dnes dopoledne. V tomto kontextu Evropská komise navrhla tedy s obdivuhodnou rychlostí plnou liberalizaci dovozu moldavského vína do Evropské unie. Tato liberalizace tedy bude umožněna v rámci té asociační dohody s Moldavskem bohužel k ní nedojde dřív než v roce 2015, protože nejprve je třeba dokončit celý proces. A já chci říct se kolegům, kteří podpořili tento proces k odstranění celních bariér pro moldavské víno a jeho dovoz Evropské unie a chci také poděkovat Evropského, Evropskému parlamentu za to, že celou věc velmi rychle podpořil. Také najdete v textu pozměňovací návrhy k technickému návrhu, návrhu komise Tady jde, abychom tady vlastně odstranili důsledky, které má výjimka v rámci VTO na technická ustanovení v tomto nařízení, protože tato jsou platná do konce roku 2015, ale nebudou platit, pokud ta výjimka, která platí do konce letošního roku ze strany VTO, nebude obnovena. A proto si dovedete asi představit, jak se to může vyvíjet, vzhledem k tomu, že i Rusko je členem VTO. Proto navrhujeme toto řešení, čili implementovat návrh komise a získat podporu parlamentu. Mojí povinností také je krátce vás seznámit s některými čísly. Vývoz Moldavska do Evropské unie představuje pouze žádná celá 6 celkového objemu trhu s vínem v Evropské unii. V tuto chvíli za 9 měsíců až do září jsme dovezli 104 hektolitrů vína eh, v Moldávě, což je méně než eh, současná kvota, což je 240 tisíc litrů. Loni eh, to bylo zhruba 157 hektolitrů dovezených celkem z Moldávie. Čili chci říct, že to nebude mít žádný zásadní dopad na producenty vína v Evropské unii, ale přesto tedy toto uvolnění trhu vysílá velmi důležitý signál před summitem ve Vilniusu. Nejenom, a tedy signál nejenom vůči Moldávii, ale vůči všem našim východním partnerům. A já vám, pane předsedo, děkuji za možnost představit tato fakta a teď se samozřejmě těším na vaše reakce. Děkuji. Možná, že bychom se mohli udělat eh, ochutnávku moldavských vín. Stínoví zpravodajové. Děkuji. Nejprve děkuji Juliovi za jeho prezentaci. Byla velmi dobrá, nemám mnoho co dodat. Moldávie tedy prokazuje trvale velkou snahu přiblížit se Evropě. Chci ještě říct si poslancům, že v Kišiněvu minulý včera tedy proběhla velká demonstrace za účasti tisíců demonstrujících na podporu vstupu Moldávie do Evropské unie. Evropská unie musí tedy na druhé straně prokázat, že je důvěryhodným partnerem pro Moldávii, navrhnout skutečně životaschopná řešení a proto tedy podporuji urychlené přijetí této zprávy a také ty, tedy ty dva pozměňovací návrhy, které navrhuje Juliu tedy, které se týkají toho, co se může stát, pokud nebude obnovena výjimka VTO. Přijímám a doufám, že toto nařízení stoupí v platnost do konce letošního roku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji za zprávu, která byla skutečně důkladně pojatá a opět nám připomněla, že je třeba řešit problematiku Moldávie a tím vlastně nalézt řešení i pro ostatní podobné případy, kdy Rusko eh, trestá některé eh, země, mezi nimi i Moldávy. Světová obchodní organizace je také bržděna nutností eh, přeskoumávat eh, některá ustanovení, která nejsou úplně oprávněná. A eh, já tedy doufám, že i VTO přispěje k řešení celkového problému. Myslím si, že Moldávie si zaslouží naši veškerou podporu. A musím také říci, že velice lituji, že předseda Moreira se nemohl zúčastnit a já tady mohu za naše frakce pouze potvrdit to, co tu řekl pan zpravodaj. Děkuji, William. Já mám takovou drobnost. Moje strana je příznivě nakloněna obchodu, nikoli však podpoře obchodu. A proto opakuji, jak už jsem činil i v minulosti, že pokud eh, Moldávie získá určité obchodní úlevy, které se zdají být naprosto rozumné, pak tedy ta veškerá pomoc, kterou Moldávie získává ze strany různých institucí EU, by měla být znovu přeskoumána. A to ve své úplnosti. Děkuji. A za komisi Filip Quisson. Ještě jedna věc. Možná, že komise, protože tu máme zástupce, by nám mohla říci, eh, jaký je tady ten objem pomoci, který v tuto chvíli eh, proudí do Moldávie. Děkuji, pane předsedo ještě než se dostanu k té otázce, která právě byla položena, tak bych chtěl jenom velmi stručně říci, že naprosto souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Zejména se to týká toho geostrategického kontextu, se kterým tento návrh souvisí. My si v komisi uvědomujeme, eh, jakou práci musel odvést pan Winkler, děkujeme za jeho podporu, ale i my víme, že sekretariat INTA a pan Winkler museli reagovat velmi rychle na náš návrh, což ukazuje, že pokud je to nezbytné i v oblasti kodecize, tak je možné jednat velmi rychle. Chtěl bych pouze zdůraznit eh, jednu skutečnost, a sice to, že eh, ta ustanovení by měla platit od 1. ledna, aby nedošlo k nějakému narušení toho režimu eh, obchodního. A k tomu, co říkal pan zpravodaj, že bude potřeba to doplnit o Eh, to ustanovení VTO, tak s tím také souhlasíme, takže dále eh, se k tomu vyjadřovat nebudu. Eh, s tím obsahem naprosto souhlasíme. A teď, abych odpověděl na tu poslední otázku, která tady zazněla. My tady reagujeme velmi rychle na geostrategickou nutnost, protože dochází ke ztrátě tradičního moldavského trhu. A co se týče přímé pomoci Moldavsku, tak to probíhá v rámci politiky sousedství, to s tím nemá žádnou souvislost, nebude to ovlivněno a nesouvisí to s tím, o čem tady mluvíme tady. Takže na jedné straně je tato pomoc, která bude nadále pokračovat eh, naprosto transparentně a tady jde o to, jak zareagovat na současnou situaci. Chceme tedy umožnit Moldavsku, aby se dostalo z těch současných problémů. Thank you. Děkuji. Eh, chcete se ještě k něčemu vrátit? Pane předsedo, jenom dvě rychlé poznámky. Chtěl bych poděkovat za všechno, co tady zaznělo. A rád bych eh, eh, citoval některé naše členy co, v rámci té diskuse o pomoci a obchodu. Loni eh, tarifní kvóty pro eh, republiku Moldovu pro bezcelní dovozy do eh, Evropské unie bylo 180 tisíc hektolitrů a oni z toho využili jenom 157. Letos máme 240 tisíc hektolitrů jako kvótu a pravděpodobně nebude dosažena takže se těžko dá hovořit o pomoci, protože znamená to, že tato čísla představují možnost vývozu eh, eh, vín, vín takové kvality, která by se dala eh, konzumovat na evropském trhu. Není to tedy o pomoci, o podpoře, je to opravdu o obchodu a je to také důležitý politický signál. A druhá poznámka, já, pane předsedo, vyřídím přání výboru INTA eh, velvyslanci Republiky Mongové, aby se, aby se tady uspořádala ochutnávka jejich vína, aby se také ověřilo, že opravdu s nimi obchodujeme a ne, že je podporujeme. Pane předsedo, já vím, že ještě máme trochu času před hlasováním v půl eh, čtvrté a mně se asi vůbec nepodařilo nějak vyjádřit, co jsem chtěl říci. To je čistě moje chyba, zcela nepochybně moje chyba. Ale já jsem se snažil říci toto, že pokud eh, konzumenti dobrého vína z členských států Evropské unie, a já mám to čest, že se mohu mezi ně počítat, chtějí pít moldavské vína, tak je to naprosto v pořádku. Pokud chtějí, aby to víno bylo dováženo bezcelně a nebo eh, mělo možnost těžit eh, z daňových úlev, nebo eh, to je ještě lepší, protože já věřím na nízké daně. Ale já jsem chtěla říct si tohle, to už je takový um, obecnější bod. Kdybychom momentálně odhlédli trošku o té naléhavé diskuse v tomto výboru o obchodu. Na více makroúrovni můžeme říci, že podpora by se měla dávat za určitých podmínek, i když a pokud jsou země schopny si sami pomoci prostřednictvím obchodem, obchodu, pak by bylo zajímavé, jak velký je objem toho obchodu, protože komise se pečlivě vyhla tomu, aby o tom něco konkrétního řekla. A pak je tady takový argument, že ve světle toho by se měla nazírat eh, znovu pomoc a eventuálně znovu zvážit taková podpora, protože máme hodně napětý rozpočet. Nepochybně vám komise bude schopna někdy později poskytnout písemnou odpověď. Mnohokrát vám děkuji. Máme ještě trošičku náskok. Eh, termín eh, pro pozměňovací návrhy je 7. listopadu, tedy v úterý, a posouzení návrhu to je, bylo 5. to je tedy dnes. A 27. listopadu se bude hlasovat ve výboru. Mnohokrát vám děkuji. A teď si dáme pětiminutovou pauzu, než budeme hlasovat. Kvůli eh, tomu, že předpokládáme, že lidi budou dodržovat harmonogram. Děkuji. Ladies and gentlemen, quiet please. We have a Máme tady požadavek, eh, eh, aby dva televizní štáby tady mohly teď natá- natáčet. Eh, pokud někdo něco proti tomu namítá, požádám je, aby opustili sál, ne? Dobře, takže Teď vám něco přečtu a prosím vás, abyste tomu věnovali patřičnou pozornost. Poprvé hlasujeme o eh, o návrhu na aktové přenesené pravomoci, které proti němu máme navrhovat, který eh, namítat a týká se to seznamu um, zemí G, podle nařízení GSP a to bylo přijato na základě předběžné zprávy Kristofa Seny a teď se dostáneš do obtížné situace. Týká se to tedy nařízení, kde Rada a parlament nastavili kritéria a na základě, eh, týká se to všeobecných silných preferencí a 28. srpna byl zvolen první akt eh, přinesené pravomoci komisí a je tady eh, seznam deseti příjemských zemí. Je to Arménie, Bolívie, Kapverdské ostrovy, Kostarika, Ekvádor, Gruzie, Mongolsko, Pakistán, Paraguay a Peru. A komise se rozhodla, že všech těchto deset zemí zahrne do jednoho aktu přenesené pravomoci a e, sekretariát to sledoval aktivně a zjistil, že tady byly expertní schůzky mezi komicí a členskými státy a pak byly zprávy vůči členům. V červenci už se konal technický briefing s komisí na našem zasedání a minule tady na schůzi jsme si vyměnili názory. Návrh e, usnesení vypracovalo šest členů výboru e, INTA. a Navrhují a vznést námitky proti aktu v delegované, v přenesené pravomoci za různé skupiny. Je to vlastně poprvé, kdy náš výbor má eh, hlasovat o takovémto druhu eh, návrhu usnesení. Chci vám vysvětlit alternativy. Normální eh, postup by byla prostá většina, jak věří, vědí členové. Ale jsou tady dvě možnosti. První, hlasovat pro návrh usnesení. Pokud se rozhodneme podpořit požadavek na námitku, pak se bude o tom hlasovat na plenárce. A absolutní většina je požadována na plenárním zasedání, aby bylo možné vznést námitku proti aktu přenesené pravomoci. Pokud plenárka bude hlasovat pro návrh usnesení, pak bude muset komise vypracovat další akt a přenesené pravomoci či akty. Druhá možnost hlasovat proti návrhu usnesení. Pokud INTA bude hlasovat proti návrhu usnesení, pak to nepůjde do plenárky pak eh, bude ještě možné, aby skupina 40 členů předložila návrh usnesení 10 eh, dní před eh, prosincovým plenárním zasedání. V tom případě na plenárním zasedání se může parlament rozhodnout nenamítat. A pak už by nešlo, aby parlament něco namítal, protože rozšířený čtyřměsíční lhůta 28. Ehm, prosince uplyne. Vzhledem k tomu, že rada už dala najevo, že nebude nic namítat, namítat proti aktu přenesené pravomoci, pak vlastně e, to znamená, že oba zákonodárci by ne, nic nenamítali. Je to všem jasné? Ano, tudíž přistoupíme k hlasování. Pan Šejka nemá e, kartičku, čili bude hlasovat rukou. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Ale hlasujeme elektronicky. Pardon, ne, ne. <laughs> Říká pan předseda. Kdo je proti? Čili e, návrh neprošel. Teď e, dvojka. Kdo je pro? To budeme muset ověřit elektronicky. Tak ověřujeme elektronicky. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Teď je eh, konečné hlasování o návrhu usnesení. Budeme hlasovat elektronicky. Paní Šaké hlasuje proti. Končím hlasování. 12 pro a 17 proti. Respektive 16 a 1 se zdržel. Návrh byl zamítnut. Děkuji vám za hlasování a my budeme pokračovat v jednání výboru. I'll give you a minute just to clear the... Teď eh, chvilinku. Yeah. na chvilinku přerušíme, jenom aby bylo možné v klidu opustit sál.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 just, just, uh, finally... Takže ještě poslední informace k této věci. Jak to eh, žádala většina, eh, sekretariát se vynasnaží uspořádat technické zařízení GSP Plus eh, scorecard 11. listopadu. Budeme se také snažit k GSP Plus mít eh, výměnu názorů. Bylo by to 27. a 28. listopadu na během schůze výboru a předtím to mm, bude rozda- mm, eh, předtím oznámení dostanou všichni členové. Just so you noticed, voting time has closed. Tím jsme skončili, pokud jste si toho nevšimli, eh, hlasování a také kamery jsou pryč. Teď eh, sedmý bod, je to um, návrh stanoviska, je to návrh pro, vý, pro zprávu z vlastní iniciativy výboru INTRE, je to k sdělení komise o akčním plánu pro schopné a udržitelné ocelářství v Evropě, které je důležité, eh, protože v Evropě má průmyslovou základnu a Evropa je druhý největší producent oceli na světě. Dnes eh, ocelářství v Evropě je v nesnadném postavení, probíhá ekonomická krize, což vedlo k velkému poklesu poptávky po oceli a tudíž je tady tlak na restrukturalizaci a snížení výrobních kapacit. To jsou hlavní problémy tohoto odvětví. A Maten, Metin Kazak vypracoval ten dokument, ale není přítomen. Kdo ho tady máme ze skupiny? Je tady někdo ze skupiny, Alde? Dobře. Zdá se, že někteří členové by se rádi k tomu vyjádřili, ale měli bychom nejprve eh, dát slovo stínovým zpravodajům. Paní Korea? Děkuji, eh, pane předseda. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Když jsem si četla toto stanovisko, přestože tady pan zpravodaj není, tak eh, jsem eh, s tím musela naprosto souhlasit. Eh, jde o dřevěné ocelářství, musíme mít průmyslovou základnu v Evropské unii, udělat všechno pro to, abychom to umožnili, zejména potom u těch bilaterálních dohod, Jde o to, jak vytvořit eh, rovné podmínky pro evropské podmínky, eh, podniky. Jde o přístup k surovinám, jde o konkurenceschopnost a proto bychom měli upozorňovat eh, na případy protekcionářských opatření. v některých případech skutečně dochází ke vstyčování ne, eh, eh, nekalých eh, překážek, například v tom, jak jsou dostupné suroviny, energie a tak dále. A já souhlasím s panem Kazakem v tom, že bychom měli vyzvat komisi, aby používala na obranu před těmito kroky všechny nástroje, které jsou k dispozici. A dále si myslím, že Evropská unie by měla implementovat eh, svoji strategii přístupu na trhu, trvat na zásadě reciprocity, tak abychom mohli zaručit eh, rovnou hospodářskou soutěž a stejné podmínky pro všechny. Děkuji. Paní Šeke teď bude eh, mluvit, takže dám slovo. Chtěla mluvit, takže dám slovo. Já jsem zrovna dostala materiál a teď vám ho přečtu. Jménem pana Kazeka omlouvám jeho nepřítomnost. Vážení kolegové, Evropská unie je druhý největší producent ocely eh, na světě, 190 miliard za rok a mnoho miliard tun ocely. Nicméně dochází k obrovským změnám. V posledních deseti letech poklesl podíl na světovém trhu a světové a ty, na evropské společnosti jsou čím dál tím více předmětem vyostřeného konkurenčního boje, zejména ze strany Asie. A proto tento plán, tak jako prezentovala Evropská komise na oživení ocelářství v Evropě, je jasným signálem, že je to strategicky eh, důležité a je to také důležité pro hospodářský růst. Takže vítáme tento akční plán komise a uvědomujeme si, jaké eh, problémy na tomto trhu přetrvávají. I přes všechny tyto výzvy je potřeba zajistit, že nekalé praktiky, například v oblasti veřejných zakázek, budou odstraněny a že se využijí všechny nástroje, které máme na základě našich stávajících obchodních dohod, tak abychom mohli těmto nekalým praktikám zamezit, protože to poškozuje evropské zájmy. Ještě eh, bych chtěl poukázat na Eh, vysoké standardy v oblasti ochrany životního prostředí a také eh, společenskou odpovědnost podniků a různé politiky na eh, rozvoj oblastí. Zvláštní pozornost by na ekologickém sociálnímu dumpingu a uplatňování pracovních práv, zejména v kontextu se obchodní organizace a dohod o volném obchodu. Takže potřeba monitorovat vývoj v této oblasti a zkoumat, jaký je kumulativní dopad různých dohod. To by mělo pomoci také komisi, aby co nejdříve vypracovala strategickou vizi své průmyslové politiky, což by mělo pomoci při odstraňování strukturálních eh, problémů. Tato strategie je také důležitá s tím, abychom eh, snížili celní a necelní překážky a eh, překážky v podobě přístupu na eh, trhy třetích zemí a také bychom měli se snažit o šíření standardů. Tolik tedy je na úvod a až budou předkládat pozměňovací návrhy, tak možná mou zprávu doplním. Děkuji vám za pozornost. Teď eh, vám položíme otázky. Bernd je další na řadě. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, i já si myslím, že bychom se měli věnovat budoucnosti ocelářství v Evropě. Měli bychom se na to velmi pečlivě podívat, protože tady jde o jádro průmyslové produkce v Evropě. Celá řada oblastí se opírá eh, o ocelářský průmysl, bez toho by nemohli eh, fungovat. A proto si myslím, že bychom se měli uvědomovat toto, tento globální kontext. V ocelářství máme v současnosti asi 400 tisíc eh, pracovníků a v důsledku krize je o to důležitější, abychom zajistili eh, přežití těchto eh, míst a měli bychom tedy aplikovat dobrou obchodní politiku, protože dochází k poklesu poptávky na straně jedné a také dochází k eh, zrůstu produkce ze třetích zemí. Ten trh je tím velmi zatížen. Jsou tady země jako Čína, Turecko, ale například i Abu Dhabi, které eh, vyvážejí ocel na evropský trh. A potom je potřeba dbát na to, aby tamnější produkce splňovala kritéria a pravidla hospodářské soutěže, aby nedocházelo k eh, mzdovému, sociálnímu nebo ekologickému dumpingu. A v té zprávě se zdůrazňují také inovace, které je potřeba posílit. Jde tady o kvalifikovanou sílu. A naším největším úkolem je postarat se také o to, aby vznikl koncensus mezi sociálními partnery. A myslím, že by nám mohl posloužit, posloužit také zkušenost Evropského společenství a uhlí a oceli před 50 lety, což bylo na začátku evropské integrace. Děkuji vám. Paul Murphy. Děkuji. Když se podíváme na situaci eh, v ocelářství v Evropě a ty potíže, tak si musíme připomenout, že ti, kteří tím trpí nejvíce, nejsou ti eh, ředitelé, jsou to dělníci. Eh, Vzpomeňme se na ten tragický případ před dvěma týdny v Belgii, kdy jeden ocelářský dělník přišel o práci eh, ve společnosti ArcelorMittal, protože došlo k masivnímu propouštění a spáchal sebevraždu a zanechal sebevražedný dopis, kde obvinuje ArcelorMittal, tedy toho indického magnáta, že pracoval 30 let eh, pro to, aby měl aspoň něco v životě, teď přišel práci, kolik rodin ještě se do této situace dostane, takže bychom měli upozorňovat na dopad, jaký to má na dělníky, kteří v tomto odvětví pracují. Myslím, že se také tím ehm, opakuje to, co už jsme probírali v kontextu CARS, tedy problémy se nadměrnou kapacitou v daném odvětví. A proto se myslím, že se tím spochybňuje schopnost soukromého sektoru poskytovat pracovní místa, reagovat na potřeby lidí a, a plánovat do budoucna. A co se týče obchodu, tak si myslím, že je dobře vznést eh, otázku na mm, ekologický, sociální dumping, práva pracovníků a tak dále. A já bych tomu ještě doplnil eh, to, co je podle mě také velmi důležité v kontextu ocelářství, což je informovaný souhlas těch společenství, které jsou dotčeny eh, ocelářstvím. Je to velmi špinavý průmysl. Mohl bych připomenout probíhající spory v Indii proti Paskov, což je korejská ocelářská společnost v, ve státu Urisa, kde se snaží přemístit několik tisíc Indů, tedy místních obyvatel, bez toho, aby byli mm, řádně informováni a aby znali svá práva. Takže si myslím, že bychom se měli podívat také na roli Evropské banky pro rozvoj a obnovu, která financuje například aktivity společnosti ArcelorMittal v Kazachstánu, kde došlo k více než stovce úmrtí, které jsou podle mě spojeny se nízkými standardy bezpečnosti na pracovišti. A na závěr mám dvě otázky na komisi. Na stránce 11 toho sdělení se hovoří o legislativním návrhu o inspekcích a kontrolách e, zásilek e, nebo přepravě na lodích a potom na stránce 17 se hovoří o diversifikovaných eh, dodávkách, tak aby se zabránilo Ehm, neužívání konečných a nekonečných zdrojů a jejich využívání, které by bylo bezpečné. Je to odkaz na eh, břidlicový plyn. Já si myslím, že v kontextu ocelářství by se to nemělo využívat k tomu, aby eh, se protlačovala, eh, protlačoval zvýšený podíl této energie. Kristýna. Děkuji vám, pane předsedo. Jak všichni víme, Evropská unie se zrodila ze společenství uhlí a ocely, takže Evropa byla založena na oceli, teď toto odvětví ale pomalu umírá. Ehm, toto bylo zveřejněno v Bílé knize komise. Myslím, že se tady jasně popisuje tragický stav. Ehm, když to srovnáme například se Spojenými státy, takže si nemyslím, že bychom eh, na to mohli eh, dívat odděleně od ostatních problémů, které se snažíme řešit. Jen jinými slovy, myslím, že je potřeba také se zamyslet nad odpadem, nad eh, dopadem na životní prostředí, bezpečnost a tak dále. A zejména bychom se měli zamyslet nad tím, jak modernizovat toto odvětví. A musíme eh, také mít antidumpingová patření, protože když eh, prohrajeme ty dumpingové případy, tak nebudeme mít žádnou další možnost, jak se bránit eh, proti těm případům, o kterých tady byla řeč. A já si tedy myslím, že naše debata o oceli by nám měla umožnit na konci tohoto letního období, abychom se vědomili, čím chceme být, jak by to mělo v budoucnosti vypadat. A neměli bychom strkat hlavu do písku. Možná, že bychom se konečně měli uvědomit díky této debatě, jak eh, společnost v Evropě chceme mít. Víme, že jsou tady pracovní místa, která musíme bránit. Také eh, bychom si měli uvědomit, že evropská ocel je kvalitní. A měli bychom uvědomit, že by mohlo dojít k podkopání celého systému. A to by znamenalo, že Evropská komise by musela přijímat eh, pořád nové obchodní dohody se s státy. Děkuji. Já jsem se díval na to memorandum, protože to je napsáno velmi jasným jazykem. Doufám, že mi nebude vyčítat, že um, to takto ocením. Pan Murphy eh, velmi výmluvně, jako obvykle, eh, se zmiňoval o tom, že potřeba plánovat budoucnost toho sektoru. Chtěl ukázat na ty odstavce, eh, kde se říká, jsou to jenom dvě věty, že světový ozářský průmysl má nadměrnou kapacitu asi 200 milionů tun se přitom na té na kapacity se nacházejí v Číně. A to je problém s centrálním, centrálně plánovaným systémem. Plánovači to nezvládnou o nic lépe než soukromý sektor. Čína sice byla příkladem hospodářského úspěchu, co se týče hospodářského růstu, ale dochází tady ke špatné alokaci kapitálových eh, zdrojů. A 200 milionů tun eh, zbytečné kapacity je obrovský objem. Když se uvědomíme, kolik továren a kolik pracovníků to znamená. Takže bych panu Murphymu řekl, že centrální plánování eh, ne vždycky funguje eh, dobře. Ale jedna věc, na kterou jsem ještě chtěl upozornit, a která se tady dobře popisuje, to memorandu, jsou eh, ceny za energie. Nikdo se o tom ještě nezmínil, což mě trošku překvapuje. A ve zprávě pana Kazaka také žádná zmínka o cenách energii není. V tom memorandu se ale říká na stránce 12, ústave 3 a 4, a já to zase budu citovat, Evropský průmysl se potýká s vysokými cenami energií, eh, vyššími než u většiny svých konkurentů ve světě. A dále se tady říká eh, velmi delikátně, že tento trend byl znásoben hospodářským vývojem poslední doby. A potom na stránce 13 se říká podíl obnovitelných energií v energetickém mixu má vliv na celkovou cenu energii. A problém je v tom, že náklady na energie například v Německu jsou třikrát vyšší než ve Spojených státech. A to samozřejmě má své důsledky a to v těch energeticky intenzivních odvětvích, jako je ocelářství. A <clears throat> já se divím, že tady není žádný zástupce zelených, protože eh, bychom si mohli vyslechnout, co si o to myslí oni. Protože jde o konkrétní odvětví, o konkrétní pracovníky a jak velmi výmluvně a správně, řekl pan Murphy, tak mm, se potýkají s velkými problémy. Zadarmo e, to určitě e, zařídit nejde. Nemůžeme neustále navyšovat podíl obnovitelných energií, protože to má obrovský dopad na energeticky náročná odvětví a vede to potom ke ztrátě pracovních míst a k lidskému utrpení. A byl bych velmi rád, kdyby pan Žado tady byl, aby na to zareagoval, protože by mě velmi zajímalo, co si o to myslí. William. Děkuji, Williamu. Já s vámi jen málo kdy souhlasím, ale pokud je o ceny za energie, tak ano. A tím se dostáváme k komisi. Máme tu zástupce komise. Já jsem to jméno neměl uvedeno správně. Ještě než vám dám slovo, vrátím se k tomu, co tu řekl William a co už několikrát bylo předmětem debaty na debaty na půdě tohoto výboru. Pravidelně slýcháme komisi, jak se vyjadřuje k cenám surovin, k dotacím, k cenám energii a tak dál. A možná by bylo pro tento výbor užitečné, kdyby nám komise dodala seznam toho, co považuje za suroviny. Nám by to významně pomohlo v celé řadě rozhodnutí. Velmi by mě zajímalo, co by mohlo být obsahem takového seznamu. A nyní máte slovo. Děkuji velice. Za komisi mohu říct, že oceňuji tedy veškerá eh, ty, pozměňovat, ty pozměňovací návrhy ke stanovisku výboru ITRE. Jediné, co nám vadí, je trošku tedy ten eh, sedmý odstavec, kde hovoříme o nadměrné kapacitě. V oblasti ocelářství nemáme dost důkazů o tom, abychom opravdu uvažovali o nadměrné kapacitě v ocelářství jako o strukturálním problému. Nadměrné kapacity jsou v ocelářství spíše cyklického charakteru a závisí to také od typu produktu, protože někde opravdu je tady nadměrná kapacita, ale pouze u určitých produktů a navíc cyklického charakteru. Pokud jde o zapojení Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, EBRD je jedním z členů nově vytvořené skupiny odborníků na ocelářství na vysoké úrovni. Tato skupina pomůže komisi při eh, dozoru nad implementací tohoto sdělení, čili jsou do věci plně zapojeni. První zasedání této skupiny na vysoké úrovni proběhne 4. prosince. Předtím ještě tedy se setkají šerpové na půdě přípravného výboru, ještě na konci tohoto měsíce. Tohoto přípravného zasedání se budou uh, účastnit eh, zástupci různých ředitelství komise, kteří budou informovat zástupce relevantního ředitelství, to je tedy DG Průmysl, o tom, jak vypadá implementace jednotlivých politik v jejich gestci. Pokud jde o ceny energií a eh, souvislost s břidlicovým plynem, břidlicový plyn není eh, žádný všelek, není to ani jedna z klíčových aktivit. Břidlicový plyn se skrývá v pozadí, eh, jen proto, že tady máme celou řadu eh, vzájemně přesahujících problémů, které vedou k příliš vysokým cenám elektřiny v Evropě a předlicový plyn rozhodně není tím jediným řešením. To je asi vše. Děkuji. Paní Šeke, já uh, dohlédnu na to, aby Mate byl informován o této debatě. Konečné datum pro předkládání pozměňovacích návrhů je 7. listopadu. Hlasovat se bude 27. Bod 8. Revidované znění memoranda o porozumění se Spojenými státy americkými ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jim se nepodávaly určité růstové hormony. A ohledně vyšších cel, které Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie. Jde o projednání návrhu doporučení. Spravodajem je pan Vital Moreira. Teď je otázka, kdo přečte jeho sdělení. Týká se to tedy toho sporu o podávání eh, růstových hormonů vězímu dobytku v roce 2009. Mezitím se však eh, podařilo dosáhnout průlomu v jednání se Spojenými státy a je tedy možné znovu dovážet hovězí maso, ovšem za určitých předpokladů. a jde také o zavedení nulového celního tarifu pro vysoce kvalitní hovězí maso, které neobsahuje žádné růstové hormony. Tady tedy zatím byl přechodný režim, který vyprší do roku 2013. Obě strany se zatím ještě nedohodly, takže spor na půdě VTO bude pokračovat. Strany se dohodly znovu sejít 1. února 2014. O tomto podepsali memorandum o porozumění 21. října, ve kterém předpokládají, že tento režim poběží ještě dva roky do roku 2015, protože to dává dost času na to, aby se podařilo najít finální řešení problematice tohoto sporu. Pozměňovací návrhy vysvětlují, jak je nakládáno s obchodními licencemi, a jaká jsou omezení ze strany VTO v druhé fázi a jak to vypadá, jak to bude vypadat ve fázi 3 a přístup VTO. A já musím přestat číst, protože tom, se v tom sám topím. Pernd. Ale bylo to docela správně. Jde o prodloužení a platnosti memoranda o porozumění se Spojenými státy, pokud jde o problematiku eh, hovězího masa, jež obsahuje růstové hormony. Toto memorandum bylo původně uzavřeno v roce 2009, jeho platnost končí a fáze 3 tedy začala běžet od srpna a fáze 2 tedy vyprší k 1. únoru 2004. Je třeba najít řešení i na půdě VTO a proto je třeba prodloužit platnost Já chápu, že to je problém. V tom smyslu, že my nechceme povolit dovoz hovězího s jakýmikoliv hormony, ať už růstovými nebo přirozenými, do Evropské unie. A zdá se, že na obzoru je kompromis, nebo alespoň tedy řešení v procesu vyjednávání. Ovšem, než se dohodneme, je třeba prodloužit platnost současného režimu a já mohu podpořit eh, tuto skutečnost vzhledem k tomu, že memorandum o porozumění s USA je tedy vlastně mezinárodní dohodou a proto ji také musíme schválit ze dvou důvodů. Za prvé, protože nám nabízí určitou jistotu pro hospodářské, naše hospodářské činitele a za druhé, dává možnost najít řešení tohoto obchodního sporu. A s tím také dosáhnout odpovídajícího výsledku v jednání Tito a proto tedy navrhuje Vital, abychom schválili toto prodloužení a tím zajistili kontinuitu celého procesu. Já eh, děkuji, pane předsedo. Myslím si, eh, že většina toho už tady byla řečena a že se asi shodneme, že tu není nikdo, kdo by byl proti. A je také třeba vyslat jasný signál, pokud jde o tuto dohodu. Trvalo vlastně 15 let, než jsme vůbec dohodli toto memorandum o porozumění, které, kterému nyní vyprší platnost a já si myslím, že by bylo dobré, abychom tady vlastně nepřestávali vyvíjet tlak a také musím znovu zdůraznit, že tato memorandum o porozumění umožnilo dosáhnout celou řadu věcí. Původně nebylo samozřejmé, aby eh, tady USA dodržovalo námi stanovené podmínky a přesto se to podařilo a proto jsem tedy pro prodloužení platnosti, protože doufám, eh, že tím vytvoříme podmínky pro další, ještě lepší dohodu. Děkuji, s tím naprosto souhlasím. Děkuji, já za skupinu ALDE nemám moc, co bych dodala. Jen musím souhlasit s tím, že je třeba snahou hledat řešení tohoto dlouhodobého obchodního sporu, budovat důvěru a také tedy uvažovat té transatlantické dimenzi, pokud jde o jednání týto, takže cokoliv, co k tomu přispěje, je vítané. Já bych měl také promluvit, ale musím říct, že souhlasím s tím, co už tady bylo řečeno. Takže Bernte, můžeme vás podpořit. Je to skvělá příležitost pro to, abychom ukázali, že jsme připraveni vyjednávat čestně a upřímně a to se týká i těch jednání v rámci TTIP. Za zelené tu nikdo není, pan Murphy, pan Scholz. Děkuji. Já také v rámci toho, co tu Bernd i pan předseda řekl, tady to vše mohu také schválit, ale také jsme si vyslechli zástupkyni komise, která nám objasnila, jaké jsou problémy s dosažením dohody ve fázi 3. Kde ten problém, v čem spočívá? My víme, eh, že tady jde, tato jednání jsou součástí tedy toho jednání o transatlantických investičních stazích a proto je třeba to naprosto důkladně vyřešit a bylo by také dobré, kdybychom my už dnes tady mohli hovořit o těch aspektech, které vlastně vstoupily do hry během těch 15 let, kdy tato toto porozumění platí, protože, jak víme, tedy na každém detailu záleží. Za komisi tu máme Martina Lukase. Děkuji, dobré odpoledne. Než odpovím na otázky, nebo na otázku, která tu padla, Řeknu pár slov jménem komise, vyjádřím vděčnost tomuto výboru a Evropskému parlamentu vůbec za to, že tak rychle postupuje v této velmi důležité věci. Pouze dva týdny poté, co proběhla tady to, ten slavnostní podpis v Ženevě, už to projednáváte, takže já vám děkuji za takovýhle rychlý postup u tohoto velice důležitého technického balíčku a také vám děkuji za to, že tedy s námi víc souhlasíte, než nesouhlasíte. Proč potřebujeme ty dva roky navíc, abychom našli řešení? My jsme o tom debatovali s americkými kolegy a ti nám vysvětlili, že oni potřebují dva roky na to, aby viděli, jak jejich průmysl dokáže využít možnosti, které dávají kvóty. Jestli si vzpomínáte, to řešení je rozfázováno na určitá stádia. Mm, v té první fázi patří určité, platí určité kvóty, vyšší potom ve fázi 2. A z toho už jasně vyplývá, že si vlastně zkoušíme to, zdali tedy tyhle kvóty americké americký dobytkářský průmysl dokáže efektivně využít k tomu, aby do Evropy dodával hormonu prostého vězí maso. My jsme zatím byli svědky toho, že ta kvota nebyla plně naplněna. V tom posledním roce, kdy byla uplatněna, byla využita pouze z 71%. A tedy v posledních pár měsících vidíme postupný nárůst zapojení USA to nám také tedy americká protistrana vysvětlila, protože tedy bylo nám vzděleno, že ve Spojených státech se stále více pěstuje právě tedy to hovězí hormonu prosté a že je to tedy stále obvyklejší praxe. Američané nám řekli, že nejprve si museli počkat na to, jak se to uchytí v praxi, jaký, jaká bude zpětná vazba Eh, ze strany dobytkářského průmyslu a pak teprve jsou připraveni hledat trvalé řešení. A to je důvod, proč potřebujeme ty dva roky navíc. Děkuji. Děkuji. Bernd, ano. Jenom jedna věta. Já jsem přesvědčen, že všichni budou souhlasit s touto dohodou a za druhé jsem také úplně přesvědčen, že tato dohoda jak si neutrpí tím skandálem s odposlechy NSA. Já jsem čekala, kdy se tohle téma objeví. Lhůta pro předkládání a pozměňovacích návrhů 7. listopadu hlasuje se 27. Děkuji a nyní bod 9. Opět jde o dohodu mezi Evropskou unii a Švýcarskou konfederací o spolupráci ve věci používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži. Já to řeknu ještě jednou. S navrhovatelem je Vital a jde zase o projednání návrhu stanoviska. Teď je otázka, jestli souhlasíme s tím, co jsem právě přečetl. Eh, pan předseda Merero je rovněž zpravodajem k této věci a vzhledem, on souhlasil s tím, že vzhledem k tomu, že se týká čistě o dohodu o konkurenční politice. Jedná se o efektivní prosazování konkurenčního zákona a chtěl, tedy navrhl eh, vypracovat stanovisko, koordinátoři souhlasili, takže teď ho máme probrat. Pan eh, zpravodaj tady s námi není a Eh, ale je tady George, eh, který se tím zabývá a proto bych Berntovi jako prvnímu dal slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak už bylo řečeno, jde o spolupráci eh, ve věci práva veřejných soutěží v Evropské unii už máme rozsáhlé skutečnosti s těmi dohodami první generace, s Kanadou, Spojenými státy, Japonskem, Koreou, kdy šlo o vzájemnou výměnu eh, a spolupráci orgánů, jež vyhlašují veřejné zakázky. Tyto dohody nyní eh, zacházejí o krok dál a jsme tedy svědky uzavírání nového typu inovativních dohod, Švýcarsko je vlastně naším třetím největším hospodářským partnerem a je velmi úzce navázáno eh, na naše praktiky eh, hospodářské soutěže, a to zvláště v aspektech, které mají přeshraniční dopad. Implementace tohoto dohodu, této dohody významně zlepší eh, vzájemnou spolupráci v této oblasti mezi Evropskou unii a Švýcarskem a je možné, že tento mechanismus se může stát takovým příkladem pro další podobné typy dohod o spolupráci. Vital Moreira velice důrazně prosazuje mezinárodní spolupráci, zvláště tam, kde jde o posílení práva hospodářské soutěže a to v kontextu globalizovaného světa a globalizovaných obchodních řetězců, je nepřijatelné, aby pravidla hospodářské soutěže bránila užití určitých struktur nebo vedla k vytváření eh, kartelů a podobně. Proto Vital navrhuje eh, hospodářskému výboru, aby schválil eh, tento návrh s pravodajem, sínovým zpravodajem je George Kutas, který sedí vedle mě a který uvažuje podobným směrem a eh, je připraven formulovat doprovodné doprovodné sdělení, doprovodnou úmluvu, která bude předmětem diskuze 28. listopadu. A pak teda také budeme formulovat pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, Benta. Nikdo ze stínových zpravodajů tady není. George, chcete k tomu říct několik slov? Děkuji, Roberte. Nejprve bych chtěl poděkovat Vitalovi a Berntovi také za prezentaci. Přirozeně, že vítám zprávu, návrh zprávy výboru jak už tady bylo řečeno, jedná se o pátou takovou dohodu, eh, kterou podepise Evropská unie poté, kdy to bylo podepsáno se Spojenými státy, Kanadou, Japonskem a Jižní Koreou. Je to vlastně dohoda druhé generace se Švýcarskem, je inovativním a umožňuje to, aby si příslušné úřady pro hospodářskou soutěž vyměňovaly informace, které získají během vyšetřování. Důležité je, že výměna informací podléhá eh, přísným podmínkám, eh, které chrání podnikání, osobní data a podobně, čili není možné uplatnit například sankce proti fyzickým osobám. A eh, takto v současné době vypadá, samozřejmě z naší strany se očekává jenom souhlas. My jsme se rozhodli, že budeme mít usnesení v našem výboru a e, zároveň otázku k ústnímu zodpovězení. To bude společ, spolu s s postupem pro da- e, souhlas, tak abychom se dotkli všech aspektů budoucí dohody. Já myslím, že je důležité, aby něco podobného se odehrálo tady v INTA. Ale Každopádně vám mohu slíbit, že eventuální návrhy v tomto směru zaznamenám. Vždycky velice respektuji názor INTA, protože jsem konec konců členem i tohoto výboru. A chci také informovat členy, kteří si přejí přijít zítra dopoledne, že budeme mít veřejný briefing, bude to mezi 13.30 a 15 a ST1G3. A já jsem pozval pár expertů, odborníků z DG pro hospodářskou soutěž, pan Carles Esteban Mosa, což je ředitel pro politiku a strategii. Také jsme pozvali dva právníky, jednoho ze Švýcarska a jednoho z Londýna. A také tady bude hlavní administrátor ACD Capo Bianco. Takže to bude určitě vysoce zajímavá diskuse, která proběhne zítra. A jsou vítáni všichni členové, kteří si přejí se k nám připojit. Ještě jednou, Roberta, děkuji, děkuji, George. Nikdo další z pléna se nehlásí. Někdo za komisi by se rád k věci vyjádřil? Ne? Takže výborně. Termíny pro souhlas 7. listopadu a bude se hlasovat 17. prosince. Je to tak? Ptá se pan předseda? Ano. Členové mohou eh, navrhovat pozměňovací návrhy do 5. Ehm, prosince, což je hluta eh, eh, stanovená výborem EKON. Děkuji. Přecházíme k bodu 10. Je to situace a budoucí výhledy evropského odvětví rybolovu v souvislosti s dohodami o volném obchodu mezi Evropskou unii a Thajskem. Posouzení návrhu stanoviska. K tomu teď přistupujeme. Je to práva z vlastní iniciativy Výboru pro rybolov a jedná se o situaci budoucí výhledy evropského odvětví rybolov v souvislosti s dohodami o volném obchodu mezi Evropskou unii a Thajskem. Jak víte, jednání byla zahájena 6. března 2013, zatím se konala dvě kola jednání. Thajsko je vysoce konkurenčně schopné v rybolovu, zejména e, u tuňáků v v konzervách. Tady máme své zájmy. Návrh stanoviska pana zpravodaje se těmito záležitostmi zabývá. Ale pan Valensa je tady. Děkuji, pane předsedo. Já se zabývám dopadem jednání, která byla zmíněna. Obchod mezi Evropskou unii a Thajskem dosahuje téměř 32 miliard. Tak to bylo v roce 2012, takže Thajsko je třetí největší obchodní partner v rámci asociace jeho východních, jeho východoazijských národů. Je to také atraktivní trh pro evropské podniky, které budou těžit z této dohody. Záměr je uzavřít mm, tuto smlouvu o volném obchodu. Týkalo by se to nejenom zboží, ale i služeb, duševního vlastnictví, veřejných zakázek, investic, hospodářské společnosti a udržitelného vývoje a dalších věcí. Já proto si myslím, že je důležité zdůraznit velice jasně ekonomický význam této dohody o volném obchodu pro Evropskou unii a to zvláště během současné hospodářské krize. A má to důležitou úlohu pro další integraci asociace eh, státu eh, jeho východní Asie. Jak víte, eh, hlavním cílem je, aby tady byla regionální dohoda a volném obchodu. Už byly přijaty příslušné vyjednávací směrnice v roce 2007. Ale je jasné, že máme i určité zájmy, které musíme obhajovat při vyjednávání a konkrétně se to týká odvětví rybolovu. Konkrétně Tajsko je největším vývozcem na celém světě Um, tuňáku v konzervách. Je to téměř 46 světové produkce. A Evropská unie je na druhém místě, přičemž hlavním výrobcem tohoto produktu je Španělsko, následované Itálií, Francouzsko, a Portugalskem. Eh, pokud je o úplnou výjimku tohoto produktu, to není asi moc reálné, protože Tajsko má velké zájmy v tomto odvětví a proto bychom měli požadovat, aby komise zacházela s těmito produkty jakožto citlivými, což znamená, že je třeba stanovit systém kvót a vhodná, nastavit vhodná přechodná období tak, aby nedošlo k tomu, že by se dováželo zboží z Tajsku tak, že by to mělo negativní důsledky pro rovnováhu na evropském trhu a také zaměstnanost. Dále bychom měli zjistit, zda tajské produkty vyhovují našim pravidlům. Například Tajsko opakovaně bylo obviněno z toho, že používá otrockou práci, eh, otrockou práci a že, dochází k obchodování s lidmi i v lojařském průmyslu. Eh, Evropská eh, organizace pro migraci zdokumentovala, že obchod s lidmi v rámci odvětví rybolovu v Tajsku jedná se o to, že migranti rybáři jsou drženi na lodích po celá léta bez place, bez a nikdo jim neplatí. A v roce 13 Evrop, nám mezinárodní organizace zjistila, že eh, thajské odvětví eh, rybolovu provádí nátlakové eh, praxe, protože lidé jsou izolováni, dlouho jsou na moři a vůbec ta práce má transnárodnostní charakter a je tam e, velké procento migrantů, které takto využijí nebo zneužívají jako pracovníky. Je úplně jasné, že všechny tyto praxe vedly k nekalé hospodářské soutěži a z toho důvodu je velice důležité, aby tady byla vysoce ambiciozní hlava o udržitelném vývoji v té dohodě. To tam musí být jako toho součást tak, aby se Tajsko zavázalo, že bude respektovat, podporovat a realizovat mezinárodně do, uznávané pracovně právní standardy, které jsou v základních úmluvách Mezinárodní organizace práce. Týká se to i nucené práce. To by mělo být předpokladem, aby citlivé produkty jako konzervy tuňáku se dostaly do dohody přirozeně, že Tajsko by rovněž mělo mm, dodržovat e, základní e, ekologické úmluvy a naše hygienická a fitosanitární opatření. Pokud je o ryby výrobky, e, protože Tajsko je zpracovatelskou zemí, jako je to v případě toho tuňáku, také pravidla původu zahrávají důležitou úlohu, pravidla původu. Proto eh, bychom měli požadovat, aby komise eh, eh, natrvala na tom původu, aby bylo možné teprve potom těžit z preferenčních um, pravidel. A je třeba, abychom i my dbali o naše zájmy v odvětví ryborovu v rámci dohody s Hajskem. Je to velice důležité, zejména tady v našem výboru. My musíme eh, podpořit dohodu o volném obchodu a další jednání. A určitě eh, Evropská unie bude úspěšně obhajovat své zájmy. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Davide. Děkuji, já to vyřídím stručně, protože vy a pan zpravodaj se zmínili mnoho věcí. E, chtěl bych nejprve poděkovat panu Valencovi, je to velice hutná a e, konkrétní zpráva, drží se věci a e, zabývá se odvětví rybolovu jenom do té míry, dokud se týká obchodu. Jak říkáte, probíhají teprve první fáze vyjednávání, další kolo má být příští měsíc, ale už teď se dá k tomu leco připodotknout. Podporuji ten dokument, který navrhl pan Valensa a vítám, že zdůrazňuje regionální integraci. Chci připomenout, že my jsme se vlastně snažili udělat takovouto dohodu jednotnou a měla to být tedy regionální dohoda. A já tento přístup velice podporuji soubory, aby z těch jednotlivých se udělala um, um, potom jednotná. Už je to skoro hotové s Malajskem, se Singapurem, mělo by se to dát všechno dohromady tak aby nakonec z toho vznikla jedna dohoda o volném obchodu. Jak říkal zpravodaj, víme, že odvětví rybolovu je velice citlivé pro Evropskou unii a rovněž pro samotné Thajsko a máte pravdu, že konzervovaný tuňák je velký problém. Já jsem například korespondoval se španělským parlamentem o této věci, protože oni mají velké obavy ohledně eventuální liberalizace, eh, co se týče tuňáku pocházejícího z Eh, trojská. Souhlasím, že by to mělo být označené jako citlivý výrobek, to jsme udělali v případě Singapuru a Singapur je přitom relativně malý trh. Samozřejmě, že Tajsko je daleko větší eh, trh pro na to nějaká a mě, mělo by se také zmínit, že i když bychom se jistě báli, eh, kdyby se rychle snížila nebo odstranila cla, že by se hodně eh, zvýšil vývoz, ale asi by to také byla papuánská eh, Gvinea a Filipíny, protože eh, tam už nejsou dovozní cla, čili možná pro ně by to bylo větší problém než pro Španěle, ale těžko se to asi dá dokázat. Ale myslím si, že musíme velice citlivě zacházet se záležitostí tu nějakou. A pan zpravodaj říká celá správně, že pár ústupků musíme udělat. Nemůžeme jen jinak to dojednat a nakonec udržitelný vývoj, kapitola o tom. Zcela souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Taková kapitola je velice důležitá pro tuto dohodu o volném obchodu a také jistě v návrhu usnesení se zdůrazní, aby Tajsko dodržovalo pracovně právní normy Mezinárodní organizace práce. Já nemám žádný problém s tím takový návrh usnesení podpořit. Děkuji. Děkuji, děkuji Davidem. Možná, že ta dohoda by mohla být vázána na určité pojistky, eh, které Paul. Děkuji. I think... Já myslím, že zpráva Světové organizace práce popisuje nepříliš lichotivý obrázek toho, jaké podmínky vládnou v tajském rybářském odvětví. Tam ta pravidla neplatí, protože jsou to velmi často eh, migranti. Umluva o právech rybářů se prostě neaplikuje mm, pravidelně a ti, kteří na těch, lodích pracují, jsou v obtížném postavení. Myslím, že naprosto legitimně na to poukázat, tak by bylo dobře tom hovořit, i kdyby Evropská unie neměla žádný zájem na této věci, kdyby Španělsko nemělo eh, zájmy v oblasti lovu nějakou, To jsou samostatné věci. Měli bychom bránit eh, práva pracovníků v jakékoliv zemi, se kterou obchodujeme, bez ohledu na ten dopad, který to může mít na průmysl u nás v Evropě. Některé z těch věcí bychom měli vznést. Eh, třeba u tajské vlády v podstatě je to nucená práce. procenta eh, evidentně těch pracovníků je tam proti své vůli. Byli oklamáni a dalších 17% říkají, že nemůžou opustit to místo, protože jim hrozí nějaká pokuta nebo penalizace kterou si nemůžou dovolit. A to je také porušování umluvy ILO. Jde tedy o to, jestli tito pracovníci mají nějaká práva. 51% jich říká, že by chtěli být v odborech, ale žádnou odbory tam nejsou, protože právní situace eh, migrantů, eh, kteří nemají právo být členy odboru, i kdyby byli eh, organizováni, tak eh, jejich možnosti jsou velmi omezené. Já tedy souhlasím s tím, že je dobře na to upozornit na patřičné umluvy ILO. Souhlasím také s tou kapitolou o držitelném rozvoji a mělo by to být eh, Mělo by to být předpoklad uzavření dohody o volném obchodu s Tajskem. Měli bychom to použít jako nátlakový prostředek. Děkuji. Má tady být pan Broš z komise, ale já nevidím, že, že by tady byl. Je tady někdo? Já jsem Jana Komča, jsem zástupkyní vedoucího jednotky v Digitrade pro obchod z východní Azii. Jsem členkou vyjednávacího týmu pro tu obchodní dohodu s Tajskem. Omlouvám se na, na nedorozumění které bylo způsobeno asi tím, že jsem se vrátila z nemocenské, takže moje přítomnost nebyla úplně zajištěná, zaručená a proto tam moje jméno nebylo, ale hned dám slovo Žeromovi. Jenom bych chtěla říci, že jménem komise bych mohla souhlasit s většinou toho, co tady zaznělo během diskuse. a co se objevuje v tom stanovisku. Jsme velmi rádi, že tam například je odkaz na ekonomickou důležitost a ambice této dohody. Také jsme rádi, že eh, tam je ten hlavní cíl, což je dohoda se všemi státy Azánu. Je to, eh, jsou, je to jeden z hlavních partnerů Evropské unie, je to velmi rychle rostoucí region přes eh, hospodářskou krizi. dobře, že se to v té zprávě objevuje. Samozřejmě se tak jako uvědomujeme eh, citlivost rybolovu tuňáka. Známe to z předchozích jednání. Přestože nedošlo k žádnému uvolnění přístupu na trh, tak si uvědomujeme delikátnost této věci. Na druhou stranu bychom se měli uvědomit, že tu nějak konzervák je důležitý pro Tajsko a tajský rybalov asi nebude možné uzavřít eh, dohodu volného obchodu bez nějakých ústupků v oblasti konzervovaného to no, nějakém. Obtížně se to hodnotí, jaký to bude mít dopad na trh, jak už říká pan Martin. Jsou tam další aktéři v Těchomoří, a proto bychom si měli vědomit, jaká bude ta interakce, aby to nevedlo k podmínkám, které byly ještě horší. Takže to zohledníme eh, v našich jednáních. A na závěr k udržitelnému rozvoji. Jasně jsme tajcům řekli, že žádnou dohodu neuzavřeme bez kapitoly o udržitelném rozvoji. Pro ně je to problematické, protože to berou velmi vážně. A sice v tom smyslu, že již teď mají mechanismus pro konzultace s občanskou společností. A uvědomují si, co to pro ně bude znamenat a jaký závazek na sebe berou, až budou muset tu dohodu implementovat. Takže eh, jsme na správné cestě. co tady zaznělo o omluvách ILO, to se tam určitě dostane do té dohody. Hlavní část té kapitoly ten rozvoj bude dotržování těchto standardů. Bude tam také zákaz dětské práce, diskriminace eh, migrantů. A proto si myslím, že to, co tady zaznělo, bude pokryto touto kapitolou. A také budeme mít velmi silný monitorací mechanismus, který bude obsahovat konzultace s občanskou společností. Tolik ode mě a jenom stručně bych chtěla dát slovo svému kolegovi Žeromovi Brožovi, aby odpověděl na konkrétní dotazy. Já chci doplnit eh, něco k přístupu na trh a k pravidlům původu. To tady také zaznělo. Náš postoj v této rané fázi jednání je ten, že bychom měli jednat na základě našeho standardního pravidla o původu. Možná, že bychom tam mohli vnést trochu flexibility v pozdější fázi. To bude mít, to samozřejmě mít svá omezení, protože pravidla původu jsou klíčovým prvkem také u konzervovaného tuňáka, to už tady bylo řečeno z toho důvodu, že Tajsko je zpracovávajícím státem spíše než státem, který by se angažoval v rybolovu tuňáka. Má velmi malou flotilu lodí na lov tuňáka. Několik příkladů možností, které jsme zkoumali s jinými partnery například eh, ve Střední Americe, kde jsme přiznali určité kvóty. Jinak si myslím, že už jsme pokryli víceméně všechno. A dovolím si doplnit ještě jednu věc. Volali jsme po zvláštním mechanismu na monitorování dovozu a zvláštních pojistek. V případě některých eh, rybích produktů ta delikátnost tam bude zohledněna eh, v našich jednáních. A v tom případě ty zvláštní mechanismy nebudou úplně relevantní. Možná by mohly být dokonce kontraproduktivní, protože zbytečně natěžují tu dohodu a nesou sebou riziko, že dojde k odložení implementaci. Pořád bychom měli dohodu, která se bude snadno implementovat a která bude podporovat obchod. Děkuji. Ještě než dám slovo zpravodajovi, tak pan Ferreira se hlásí o slovo. Paní Ferreira, děkuji. Já bych chtěl říci, že dohoda volného obchodu mezi Evropskou unii a Tajskem nabízí eh, velké příležitosti, jsou tady velká očekávání na obou stranách. Ale na druhou stranu by Evropská unie měla být velmi opatrná, protože jsou tady některé citlivé věci. Jako je konzervárský průmysl pro ryby. Tajsko je největším producentem kontrabandů nějako 45% celosvětového trhu. A představuje to 20% eh, eh, dovozu z Tajska. Ten trend eh, se neustále zvyšuje. A proto by Tajci měli splňovat eh, všechna přísná pravidla. Zprávě se říká, že tomu tak asi teď není. Pan Valensa svou zprávu sformuloval správně. Uvedená správná opatření. Jde o to, jak zajistit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž. Jednu věc bych tam doplnila. To je kapitola o fitosanitárním zdraví, to se týká bezpečnosti potravin a asi k tomu předložím pozdňací návrh. Jinak zbytek té zprávy, jak už jsem říkala, je podle mě velmi dobrý. Děkuji vám, pane Valenso. Já vám řeknu jednu věc velmi stručně. Minulý týden ve Štrasburku, no před dva týdny ve Štrasburku jsme hlasovali o podpoře našemu rybolovnému průmyslu. Já si myslím, že je trošku obtížné si uvědomit, že budou muset eh, fungovat v rámci této dohody o volném obchodu, protože tam ty věci nejsou tak ošetřeny, tak eh, jako tady. Já jsem mluvil s rybáři Středomoří, a ti mi říkali, že teplota Středomoří zrůstá, že to má dopad na stavy ryb, takže jsou už teď eh, v obtížné situaci. Já myslím, jinak, že vaše zpráva je výborná a já ji budu moci podpořit. Chcete komentovat to, co tady zaznělo? Jenom velmi stručně, protože se zdá, že všichni spolu souhlasíme. Já jsem velmi rád eh, za všechny připomínky. Jedna věc, která mě trochu překvapuje, je to, že zásob předsedkyně komise hovořila, nebo hovořil o pravidlech původu, o tom, že je potřeba um, uplatnit určitou flexibilitu v těch jednáních. Já nevím, co to přesně znamená a jak daleko budeme moci zajít, ale já chci zdůraznit, a to bychom také měli požadovat, aby komise aplikovala tato pravidla stejnoměrně. Co se týče bezpečnosti potravin, tady určitě najdeme nějaké místo, kde bychom se o tom mohli zmínit. A k tomu, co jste říkal vy, pane předsedo, já s vámi naprosto souhlasím, že naši rybáři jsou pod velkým tlakem z jiných částí světa. Teď jsme hlasovali o reformě politiky rybolovu. Máme také rybolovný fond, který jsme nedávno schválili a já doufám, že to všechno povede k ulehčení života eh, rybářů. Aspoň doufám, že se tak stane. Děkuji vám. Lhůta pro překlady pozdacích návrhů je 20. listopadu. Hlasování na výboru 17. prosince na plenárním zasedání se to dostane pravděpodobně v únoru 2014. A nyní se dostáváme k té velké zprávě. Zpravodajem je Daniel. Je to přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní ne o veřejných zakázek. A jde o to Jde o projednávání pozměňovacích návrhů. E, tento návrh byl poprvé v září prezentován výboru Eh, máme spoustu pozměňovacích návrhů. 231, já nevím, co si s tím, Dani, ale počneš. Tedy 231 jenom ze strany INTE, 43 ze strany eh, zpravodaje a potom tedy celou řadu žádostí, aby eh, uchazeči z třetích zemí nebyli připuštěni na trh veřejných zakázek Evropské unie. INTE tedy a má některé sdílené, některé exkluzivní kompetence, pokud jde o tento materiál. INTE přijal 34 pozměňovacích návrhů 17. října a také další výbory pro zaměstnanost, jury a podobně a přišli se s vlastním stanoviskem. Takže mě by zajímalo, co s tím uděláš, Daniele. Vážení kolegové a kolegyně, Už tady bylo řečeno, o jaké základní body jde a myslím, že nikdo jsme nepochopovali o tom, že to je téma, které bude od začátku velmi kontroverzní. A také pozměňovací návrhy ukazují na to, že tedy někteří kolegové udělali naprostý obrat o 180 stupňů a e, tedy žádají to i některé politické frakce. Proto máme také více než 200 pozměňovacích návrhů a já tady chci poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili. Z mého hlediska je jedna oblast, eh, kterou se nemusíme tolik zabývat, to je tedy článek 7, mimořádně nízké eh, hodnoty veřejné soutěže, tím se zabývá výbor IMCO a připraví k tomu příslušný návrh, protože je k tomu také zodpovědný. A IMCO eh, také vím, že už začalo jednání s komisí a dalšími institucemi, které jsou za tento materiál zodpovědné, takže eh, ti si to tedy už nějak dotáhnou do konce. A pak tu máme tedy ty č, ta čtyři velká, řekl bych, stanoviště nebo rozpracovaniště nebo rozpracovaná témata. To je tedy především otázka článku 6 a 8. Teď se tedy v příštích dvou týdnech musíme dohodnout, co s tím uděláme. Pak Tady jsou tu i pozměňovací návrhy z mé strany, které úzce souvisí tedy s tím, jak se vyvíjí situace kolem článků 6 a 8. A my se tady počkáme, jak to dopadne kolem článku 8 a podle toho potom a tedy budeme postupovat odpovídající způsobem i u článku 6. Nám jde o to, abychom posílili vyznění článku 8, ale zároveň přišly i pozměňovací návrhy trochu jiného typu, e, totiž e, ve snaze najít řešení, které by lépe skombinovalo vyznění článku 6 a 8 a já jsem optimistický, věřím, že se nám podaří najít společné řešení. Pak je tu druhá velká oblast, článek 13, výjimky. Já si myslím, že tady bychom si zase tady měli dát na tohle dost času. Pak je tu třetí velké staveniště, jak říkám, a to je problematika stávajících národních legislativních úprav. Ta situace v Evropě je fragmentovaná, celá řada členských států už má tedy národní legislativu, eh, která vylučuje zahraniční eh, účastníky z účasti ve veřejných soutěžích. A já si myslím, že tedy pokud budeme mít evropskou úpravu, tak to vlastně přirozeně povede k harmonizaci národních pravidel, ale na druhé straně je třeba také jasně říci, že ta evropská úprava nabízí určitou možnost prosadit určité věci a tedy chránit náš jednotný společný trh ale e, to ještě záleží na tom, jak vypadají pozměňovací návrhy. A za čtvrté, jak bude vypadat úprava eh, tedy konkrétních návrhů. V tuto chvíli máme tady celkem 270 pozměňovacích návrhů. Bude samozřejmě obtížné najít u všeho kompromis, ale Musím říct si tedy, že v tuto chvíli je sekretariát výboru v posledním tažení ve snaze zkompletovat plné znění anglické verze, tak abychom to měli alespoň v jedné jazykové verzi všechny pozměňovací návrhy, abychom si je mohli přehled, přehledně pročíst a jakmile tohle bude hotové, tak už to situaci významně ulehčí Já tímto chci poděkovat sekretariátu za veškeré snahy a také vás chci pozvat příští týden, nebo byl jsem pozván příští týden na zasedání se stínovými zpravodaji a se všemi, kdo předložili pozměňovací návrhy. My se tedy společně tím budeme zabývat a budeme se bavit o tom, které pozměňovací návrhy dávají smysl, které jsou možná výsledkem špatného pochopení textu, co vypustit. A to je tedy něco, co budeme řešit příští týden ve Štrasburku a doufejme, že přijdeme ke kompromisnímu znění textu. Takhle tedy vypadá můj návrh a pokud jde o postup, máme tu tři tech- skupiny technických pozměňovacích návrhů. To je především ten návrh, který Pracuje také tedy ve spolupráci se sekretariátem a tak dále na to technické zasedání s tínovými zpravodaji příští týden a je možné, že až to bude tedy důkladně rozpracováno, tak se nám podaří najít nějaké řešení, které bude přehledné a odhlasovatelné. Také ALDE předložila pozměňovací návrhy a já doufám, že i ve spolupráci s nimi najdeme společné řešení zase říkám tedy, příští týden si to s nimi budeme procházet na základě toho pracovního dokumentu v jedné jazykové verzi, na, na němž nyní pracuje sekretariát. Takže pro vás později budu mít víc informací. Děkuji. Děkuji, Danieli. Bernd? Ano, pane předsedo. Milí Danieli, já si myslím, že je naprosto zásadní, abychom my jako výbor tahli za jeden provaz v této věci. A to proto, že situace na radě je velmi nejasná a nepanuje tam schoda v této věci. A proto je naprosto důlež, zásadní, aby parlament zaujal přesvědčivé stanovisko. A když se tedy podívám, eh, jak velký počet je pozměňovacích návrhů a kolik konfliktních oblastí bude třeba dořešit, a kladu si otázku, jestli je opravdu možné se dohodnout. A co uděláme v případě, že někteří navrhovatelé pozměňovacích návrhů nebudou ochotni své pozměňovací návrhy stáhnout. A to je, myslím, už teď evidentní, že k tomu může docházet. Pak je to problematika článku 6, 8 a 10, jaké mechanismy tady zvolit, které by mohly fungovat. A pak je tu také tedy problematika toho společného prostoru práva a spravedlnosti. Já doufám, že ve všech těchto případech se nám podaří najít rozumné řešení, ale myslím si, že ten cíl máme vlastně společný. Nicméně ten mechanismus toho, jak toho dosáhnout, si ještě vyžádá zásadní diskuzi. Jde nám o to, aby eh, s tím souvisel co, nej, co nejmenší objem byrokracie, a aby výsledek byl tedy srozumitelný především pro místní zastupitelstva, která budou používat tento legislativní text a aby to samozřejmě bylo přijatelné i pro komisi. Pokud jde o problematiku národní legislativní úpravy, zadávání veřejných zakázek, Já myslím, že eh, jakmile vlastně vstoupí v platnost tato úprava, tak eh, nebude platit, že existují nějaké specifické národní podmínky. Všechny budou muset být harmonizovány s touto evropskou úpravou. Je možné, že bude docházet k nutnosti věci přeskoumat, přehodnotit, ale já si myslím, že tady se tedy podaří dosáhnout schody a problematika posuzování nabídek i z hlediska trvalé udržitelnosti, což vyžadují někteří pozměňovací, eh, předkladatelé pozměňovacích návrhů z výboru IMCO a další, a také stahování nabídek, které tedy evropské podniky předkládají v zahraničí, já myslím, že tohle všechno je tedy v zájmu toho mít dobře fungující mechanismus na bázi reciprocity a proto tedy doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisu. Takže navzdory tomu, že máme tak obrovský počet pozměňovacích návrhů, doufám, že to je vlastně důkaz o tom, že máme takovou základnu, která nám umožní většinově se dohodnout a pak tedy přesvědčit i radu. Děkuji. Mr. Jadot. Pane Jadot. Comme disait mon voisin euh, Emuchos, je vois que la coalition a bien commencé. <laughs> Říkal můj eh, sou, soused, vlastně se to docela dobře rozběhlo a doufám, že ale eh, se to nedostane do koalice, jinak by to bylo, jako neměli bychom moc brzy v německou vládu. Pokud jde o tento návrh nařízení, tak naše stanovisko je poněkud jednodušší. Je to, eh, my jsme velice eh, pragmatičtí a když se podíváme na naše hlavní konkurence, eh, konkurenty v rámci industrializovaných a nebo nově se rozvíjejících zemí, tak vidíte, že tady je poměrně eh, eh, jednoduchý systém, což je, ne, eh, což tedy je nástroj veřejných zakázek a ty prostě mají, že si to uzavře při nedodržení. Default closure. My tady žijeme jakoby v úplně jiném světě a bez ohledu na tu krizi, kterou v Evropě prožíváme, tak se pořád držíme zásad Um, volného trhu. A sice to nemá úspěch, ale pořád eh, postupujeme podle stejné logiky a evidentně do této logiky spadá i návrh komise. Takže pro nás je to velmi jednoduché. My doporučujeme, aby komise stáhla svůj návrh a předložila nový, a to na mnohem pragmatičtějším a realističtějším základě, který by byl prospěšnější pro budoucnost. Evropské unie. Máme tam samozřejmě také pozněcí návrhy. Už jsem říkal k tomu základnímu přístupu k, této, k tomuto nařízení. Mělo by nám to umožnit bránit naše ofenzivní i defenzivní zájmy. A dále si myslím, že omezení přístupu by nejenom, že mělo vycházet ze zásady reciprocity, ale eh, jak se o tom hovoří také v naší národní debatě, mělo by se také odvět našich strategických ekonomických zájmů. K pravidlům reciprocity, už jsem to říkal mnohokrát, řeknu to ještě jednou, naše skupina je toho názoru, že místní obsah by neměl být Eh, podmínkou této reciprocity, pokud se respektují zásady eh, zadávání veřejných zakázek a tak dále. My jsme kritizovali hlavně to, že eh, byly spochybněny určité základní principy v Ontáriu ohledně místního obsahu. Tam, kde šlo o nějaké cíle dosažení zaměstnanosti nebo cíle v oblasti životního prostředí. A ta reciprocita by tedy měla být definována podle nás tak, aby se zohledňovaly mezinárodní závazky v sociální oblasti nebo v oblasti ochrany životního prostředí a také jde o podmínky, které se mohou stanovat místní samozprávy nebo regionální samozprávy. My si myslíme, že by měli mít určitý prostor, jak omezit přístup k veřejným zakázkám pokud jsou to podmínky legitimní. A na závěr, eh, Ben to také říkal, ten harmonogram není úplně jednoduchý, aspoň na straně rady. Diskutuje se o tom, ale já si myslím, že by Evropská unie na rámec těch slyšení a podobných věcí jako celek měla provést sebereflexi o tom, co představuje 17 naší ekonomiky. Děkuji, Janeku. Janek. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ani nečekala tu francouzskou podporu a přesto bych byl eh, eh, vlastně vyjádřil stejné stanovisko, pokud jde o pozici našeho výboru. A když se ohlednu na situaci před eh, několika měsíci, tak už tehdy jsme pochybňovali smysluplnost celé té snahy. A já myslím, že počet pozměňovacích návrhů ukazuje přesně to, že tahle otázka je pořád ještě platná. A proto tedy eh, doufám, že někteří eh, budou ochotni stáhnout své pozměňovací eh, návrh ve snaze výjít vstříc komisi za druhé. Tady je problém, že se zabýváme něčím, po čem vlastně není žádná potřeba v praxi. Mm, nikdo z hospodářských činitelů, z obchodníků netvrdí, že něco podobného je potřeba. A to je možná tedy vlastně přístup, který by se měl revidovat. Máme už tady nařízení, která upravují e, fungování jednotného trhu a proto tady tedy naprosto otevřeně, upřímně dávám k diskuzi, když už hovoříme o pozměňovacích návrzích, kdy se snažíme najít nějaké stanovisko výboru. A tady říkám otevřeně, abychom se uvážili, zda to potřebujeme nebo ne. A ono se to potom asi ukáže v průběhu hlasování o celé věci. A ještě tedy jedna věc, Pokud je o tady vlastně uh, sladění postojů jednotlivých frakcí, tak tady je problém, jak to sladíme tedy s již existujícími směrnicemi, které regulují fungování jednotného trhu a s tím, jak vypadají eh, v tuto chvíli bilaterální dohody. A když se podíváme, jak vypadají jednání k těmto dohodám, tak tady tedy velkou roli hrají zakázky, které budou zadávat přímo nějaká místní nebo regionální zastupitelstva a to je něco, na co bychom neměli zapomínat. A já jsem rád, že to zmínil i pan zpravodaj a myslím si, že bychom tady se tím měli jako výbor zabývat dál. Děkuji, Christopher. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl nejprve poblahopřát Danielovi, protože si myslím, že že toto je opravdu velmi špatná legislativa a to je v podstatě úspěch. To já asi jsem se měl více snažit sám, ale řekl jsem si, že se zaměřím na toto zamítnutí. A myslím si, že máte pravdu když spochybňujete články 6 a 8 a snažíte se to řešit. To jsou totiž hlavní problémy. Ale myslím si, že pořád jsou tady některé základní problémy, které aspoň já těžko mohu pochopit, proč je komise ochotná se ubírat touto cestou. Protože i když se to vyjasní, i když to bude méně nerozumné, tak pořád ta představa, že místní orgány by mohly se chopit iniciativy, která by vedla k uzavření určitých trhů, to si myslím by vedlo k rozrobenosti vnitřního trhu a k přesunu zodpovědnosti za věc, která by zásadně měla být evropskou kompetencí. A myslím si, že kdyby se to rozmělnilo, bylo by to ke zhoubě jednotného trhu. Takže i když se to snažíte vysvětlit, myslím, že jde o ten hlavní směr, kterým bychom neměli jít, protože když to uděláme, tak si myslím, že jdeme pokluskem svahu. A pak eh, celé to uvažování komise, čím je to podloženo, že se snaží získat možnost vlivu na třetí trhy tím, že uzavře náš vlastní. Já jak si pochybuji o tom, jestli je to je strategicky rozumné a jestli to může být úspěšné. Já nevidím důvod, proč bychom měli očekávat takovou, takovýto důsledek, že tento právní akt by vedl většímu přístupu. Můžeme v to doufat přirozeně, ale nevidím žádný důkaz, že by to k takovému důsledku vedlo. Ale mně se to jeví tak, že v důsledku toho by zakázky v Evropě byly ještě dražší. Hlavně když eh, hovoříme o tom, že by se otevíraly třetí trhy tím, že uzavřeme svůj, tak mluvit o tom v souvislosti s veřejnými zacházkami, když nám docházejí peníze z veřejných zdrojů, to těžko dovedu pochopit. Kdybychom měli záruku, že by to vedlo k tomu eh, k kýženému výsledku, že by se zlepšil náš přístup na třetí trhy, pak by to stálo za zvážení, ale já nevidím jediný důkaz, že bychom něco takového mohli vůbec očekávat. Takže i když si Daniele odvedl tuto skvělou práci a byť je to už méně špatný nápad, je to pořád špatný nápad. A proto také je to věc, kde je nejvíce námit na druhů na zamítnutí, ehm, jak jsem to kdy slyšel eh, v tomto výboru a myslím si, že výbor by mohl zvážit to vůbec celé zamítnout. Danieli, chceš se k tomuhle vyjádřit? Mluvíme pořád o přístupu zboží a služeb. Já jsem tady proto, že Amnesty je pryč a my jsme si mysleli, že někdo by do protokolu měl vyjádřit to, co cítíme tady jako skupina. Vy jste tady předseda a jak říká filozof um, um, filozof někdy je méně nebo nečestné radši neříkat nic. Za skupinu EKR eh, jak, eh, chci poděkovat eh, eh, zpravodaji a kolegům a máme tady plno pozměvacích návrhů. Podíváme se, jaký je jejich velký počet a kolik vel, skupin je, předložilo. Čili tady těžko je nějaký konsekvences a je mnoho pozměvacích návrhů, které by to celé chtěli zamítnout, celé to opatření. Mnoho europoslanců a mnoho členských států je proti. Měli bychom se spíše zaměřit na pozměňování GPA a spíše zapracovat příslušná opatření do dohod o volných obchodu, než abychom šli cestou protekcionismu a to by byl um, krok zpět, než otevírání se trhu třetího světa. Ke konkrétním návrhům. Vy chcete dát ještě doplnění o, o koncesích, ústupcích do návrhu komise. Možná, že tady byly nějaké vyjednávání o, o koncesích, těchto dohadech, dohadách, ale berete v potaz také, co si o tom myslí parlament. Pozněvací návrh 75 až 77 nám dělají problém, protože ty se snaží uplatňovat nástroje vůči třetím zemím, které se zapojují do e, obchodních jednání s Evropskou unii a které byly původně vyloučeny z návrhu komise. Toto ještě dále zkomplikuje a tím potenciální eh, obchodní úmluvy s nečleny Evropské unie budou eh, ještě těžší. Nemusíme se dívat moc daleko, dejme tomu Moldova, Ukrajina už teď eh, mají s tím problémy. A my určitě nechceme dělat další problémy v rámci východního partnerství Evropské unie. Tady se hovořilo o tom, že mnozí jsou proti tomu, aby se rozšiřoval um, eh, rozsah eh, vzájemné mm, eh, reciprocity a pak se jedná o pracovně právní, sociální a ekologické standardy, ale není úplně jasné, jestli se to týká daného tendru anebo zákonu země jako takové, té třetí země. A ještě provázání článku 6 a 8, to je poznávací Pozměňovací návrh 145, o tom se tady hovořilo několikrát ve výboru, je to jeden z takových hodně sporných eh, bodů. Tato pozměňovací návrh by zajistilo, že prostřednictvím článku 8 bude vyšetřovat to komise, pokud eh, eh, podle článku 6 přijde požadavek ze strany smluvní, od smluvní strany. Komise by měla vlastně nejprve posoudit vlastně nemůže předpokládat vinu před tím, než je dokázána, čili je tady vždycky prezumce neviny. A nakonec chci říci, že samotné římské smlouvě v preambule je závazek usilovat o globální volný obchod. A ze všech těch prvních slibů je to ten, na kterých se nejčastěji zapomíná. Nemá být eh, liberalizace obchodu jenom mezi námi, má to být eh, globální a myslím si, že tento návrh je krokem v jiném směru. Pan Schleigelmelš za komisi, prosím. Um, Děkuji. No, děkuji všem zpravodajům a celému výboru za tuto velmi náročnou, filozoficky někdy náročnou práci na tomto návrhu. Z toho, co jsem slyšel, ale se odnáším hodně pozbuzení, že nakonec to, co máš jako dobrý návrh, je nakonec ještě lepší, čímž se dostávám k tomu, co říkal pan Fielner. Nebudu se pouštět do těch debat, které jsme tady v minulosti vedli ale chtěl bych říci, že si plně uvědomujeme některé z těch eh, témat, která tady zazněly. Určitě ta diskuze bude ještě pokračovat. My jsme se snažili definovat hlavní cíle, což je dospět k nějakému praktickému eh, návrhu. Myslím, že o to jde také dalším a i nám. Nám jde o to, aby to dobře fungovalo. Jsme otevřeni tomu, jakým způsobem to dosáhneme, pokud eh, tedy to nepoškodí ten náš hlavní cíl. Co je ta lepší koherentnosti? mezi článkem 6 a 7. Tady se rádi počkáme na nějaké kreativní řešení, které by to vyřešilo. To je tak ty výjimky. Musíme mít systém, který nebude byrokratický. O to nám jde zejména. Národní právní právě jsou součástí toho problému. A ta um, klauzule u skončení platnosti Eh, by měla být praktikovatelná, aby to podléhalo nějakému přeskumu. Jinak by to pro nás úplně nefungovalo. A tady, tady byla otázka o těch vnitřních eh, zakázkách, no vnitřních výběrových řízeních. Měli bychom to ponechat na těch hlavních směrnicích, které to uh, už upravují a ne to přeformulovávat, takže myslím, že právě udělat všechno, co je v našich silách. Uh, abychom to usnadnili. Doufám, že to povede k nějakému výsledku. Hlavní cíl je ten, <coughs> dosáhnout dohody, neměli bychom být naivní, měli bychom to vyvážet, ty různé názory, které tady zazněly, aby bylo možné tuto legislativu konečně schválit. Děkuji. Danieli, chcete k tomu ještě něco dodat? Já bych chtěl jenom všem eh, srdečně poděkovat eh, za to, co tady dnes říkali. K té konkrétní otázce pana Hanaha. Tady jde zrovna o ten současný stav jednání. Eh, to se týká našich kolegů na IMKU a ti, kteří všichni mají možnost ovlivnit ten proces, to bychom prostě měli dělat, jinak to nemá smysl, abychom dělali úpravu, která se potom nebude mm, eh, hodit k těm dalším pravidlům v oblasti veřejných zakázek, o, se, o kterých se teď v současnosti jedná. Já aspoň v tom vidím smysl. ať už se nám to v těch jednotlivých případech líbí nebo ne. A myslím, že by to mělo zůstat co nejpřísnější. Na radě se to nepohlo, to o tom mluvil pan Lange. A já bych byl rád, kdyby před tím hlasováním mm, na plénu se to ještě pohnulo. A kdybychom eh, nalezli nějaké řešení. Doufám, že si změní svůj názor jeden ze států na radě. Jinak to prostě schváleno nebude. Děkuji vám všem za diskuzi a těším se na pokračování. Děkuji. Hlasování bude 27. listopadu. A teď eh, bod 12. Eh, Dobrovolná dohoda o partnerství, budeme mít výměnu názoru. Je to postup souhlasu o partnerství mezi Evropskou unii a Indonésií. Spadá to do rámce akčního plánu o e, prosazování práva a zprávy v oblasti lesnictví a obchodu s dřevěnskými výrobky. Zavřela to rada v začátku roku 2003 a cílem toho akčního plánu je vytvoření dobrovolného partnerství e, eh, se státy, které produkují eh, dřevo, aby bylo zabráněno nelegálnímu kácení. To jednání s Indonésií začalo v lednu a eh, bylo to prosáno v září. Jde o eh, systém označování tak, aby dřevo, které se dováží Indonésie do EU, bylo kontrolovatelné, se všechny náležitosti byly splněny. Také je tady mechanismus pro monitorování souladu a auditování tohoto systému. A já teď dám slovo panu Janikovi Žadotovi. Děkuji, Roberte. Jak asi víte, skupina zelených má ráda Flekt. My jsme také obětovali hodně bodů, abychom Té zprávy získali. Eh, Karolin Lukas eh, v předchozím období eh, na této legislativě FLEG pracovala. Já jsem na začátku tohoto volebního období se tím zabýval na tomto výboru. Měl jsem na starosti dohodu s Kamerunem a s Kongo Brazavilem a doporučoval jsem ano tehdy s ústní otázkou a s usnesením a potrával jsem eh, výhrady, které jsme všichni měli, týkající se účasti a z, eh, občanské společnosti. Toto mm, nařízení FLEC je zajímavé, protože se snaží nalézt správnou rovnováhu mezi využíváním lesa a jeho ochranou. Myslím, že je to velmi důležitá mm, věc, eh, důležité téma pro celou Evropskou unii, pro klima, pro, pro životní prostředí, to všechno určitě víte. Já jsem také včera eh, rozeslal eh, vám všem nebo vašim eh, asistentům a sekretariátu zprávu o našem hodnocení stavu využívání lesa a toho systému ověřování zákonnosti a kontroly těženého dřeva. Až si najdete často přečíst, tak zjistíte, že to je velmi znepokojící, protože to, co tady jde, v případě této dohody s Indonésií je možnost masivního systematického vstupu dřeva, které by nepocházelo z těch zákonem nebo pravidly upravených procesů. Tedy, eh, že by to nebylo z udržitelného lesnictví. A Tady je rozdíl tedy s tím, o čem jsme diskutovali v kontextu Střední Afriky, že tady eh, to není chyba toho monitoringu, ale jde o ten systém ověřování legálního původu dřeva z Indonésie. Protože musíme říci, říkají nám to experti, eh, na místě musíme říci, že asi polovina toho dřeva, které by se dostalo do mm, toho produkčního řetězce v Indonésii a potom sem, je nelegální nebo není předmětem nějakého ověření, jestli ten původ je legální, protože dochází k explozi mm, eh, dovozu dřeva, které pochází z chráněných eh, lesů nebo pralesů a které nemá žádné doklady. A takže ten systém ověřování není eh, odolný, není eh, správně nastavený, protože nepožaduje například oddělení toho certifikovaného dřeva od toho necertifikovaného v okamžiku, kdy se začne zpracovávat. A neptá se, jestli ty koncese respektují práva místních obyvatel a tak dále. Takže tam spousta vad eh, v tom ověřování. A problém, který s tím máme my jako výbor, je ten, že ta dohoda, ke které se mám vyjádřit, není dohoda, která by měla nějak konkrétně definovat eh, ten systém ověřování zákonného původu. Potenciálně by ten systém eh, byl potom eh, schválen prováděcím aktem, který by eh, přijala komise. Takže komise by v podstatě rozhodovala o tom, jak by to ověřování mělo probíhat, jestli je správné nebo není, jestli je uspokojivé a tak dále. Takže mm, se tady nacházíme v eh, situaci, kdy tento výbor a celý parlament by mohl eh, v první fázi schválit takovou tu dobrovolnou dohodu o partnerství bez toho, abychom věděli, jestli ty eh, licence, které budou předělovány, budou odpovídat akceptovatelné úrovni ověření legálního původu. Nikdo říká, že to je jednoduchá věc, nikdo neříká, že Indonésie je stát eh, kde všechno funguje výborně. Víme, že tam jsou problémy a že ty věci se mohou vyvíjet. V posledních letech eh, k tomu také došlo. Ale hlavní otázku pro nás v tom procesu, který bude následovat a co vám také navrhuji, jako stanovisko ohledně této dohody, je velmi silná výhrada k té schopnosti ověřovat legální původ dřeva z Indonésie. A otázka, kterou vám chci položit? je také, jak bychom mohli zařídit, aby až parlament eh, to schválí, tak jak zajistit, aby v těch eh, právních ustanoveních, které přijmou naše instituce, aby nebyly ty licence flek z Indonésie, které by porušovaly naše pravidla pro lesnictví. Děkuji. Janiku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji za jeho vyjádření. Já mohu eh, souhlasit s panem Jadotem za moji frakci. Eh, my tedy také máme rádi tento typ dohod, eh, jsou uzavírány i se zeměmi centrální Afriky a já si myslím, že tahle práce má opravdu smysl a že je důležité uzavřít i se zeměmi jako Indonésie, protože se zaručují trvalou udržitelnost. Také chci říct, že jsem naprosto přesvědčená o tom, že Indonésie v minulosti eh, se už vydala správným směrem, aby jak se ustoupila od té praxe nelegální těžby dřeva. A myslím si, že já tedy souhlasím s Anikem, že existují pořád ty problematické oblasti, o kterých hovořil, ale zároveň si myslím, že je velmi důležité připustit si nebo uznat eh, to, že Indonésie vykročila správným směrem. V textu je ještě co zlepšovat a já bych se ráda zaměřila na čtyři body a také mám otázku na komisi. Za prvé je problematika absolutní platnosti eh, systému certifikace, zaručit to, aby opravdu byl solidní. Je třeba k tomu podložit, eh, položit dobrý základ a dále na věci pracovat. Tady bych tedy ráda ze strany komise slyšela, jak vypadá aktuální situace na místě, jak bude řešena. Možná, že by nám to komise mohla vysvětlit, tedy ten nejnovější vývoj. Jak tedy funguje ten současný certifik- systém certifikace? Za druhé, týká se to zainteresovaných skupin, stakeholders, a já si myslím, že to je naprosto zásadní bod textu a těch dohod. Ti, kdo jsou zapojeni, musí být tedy zapojeni od začátku, tak aby ty aktivity měly skutečně trvale udržitelný dopad. A tady je zvláště důležité tedy vlastně zainteresovat na celé věci i obyvatelstvo a jak se celé to okolí. A tady bych ráda od komise slyšela, jak tedy doposud, jakou roli hrály doposud ty zainteresované skupiny například ve vztahu k místnímu obyvatelstvu a jak tedy zajistíte, že právě zájmy místního obyvatelstva budou zohledněny. Další bod se týká monitorování společností. Je třeba tedy kontrolovat objemy vytěženého dřeva a je třeba, aby tedy ten dozorovací orgán byl strukturálně a finančně nezávislý. A tady zase já tady předjímám externí financování takového monitorovacího orgánu, což může být zase problém. A já bych ráda slyšela od komise, jak toto externí financování monitorovacího orgánu může opravdu fungovat a zdali to náhodou nepovede k tomu, že tady ten monitoring nebude dostatečný nebo důkladný. A konečně souvisí to tedy přímo s tímto materiálem a je to také něco, o čem rozhoduje Evropský parlament, o čím se zabýval tento výbor. Jde tedy o směrnici o nepřímém využití půdy a o změnách. V této směrnici já si myslím, že v rámci této debaty musíme také jasně říci, že tedy způsob, jakým je využívána půda, má obrovský dopad na okolní životní prostředí a to se týká i té nelegální těžby třeba v Indonésii. A já si tedy kladu otázku, jak se na to dívá komise vzhledem k tomu, že bylo schváleno nařízení ILOC a jak tedy z pohledu tohoto nařízení vnímá dohodu s Indonésií. Děkuji. Děkuji Elizabetě. George, ten funguje vlastně jako náhradník ano, za našeho stínového zpravodaje Davida Martina bych chtěl vyjádřit několik věcí. Za prvé je to dobrý příklad, tato dohoda s Indonésií, s tím, jaký dopad mohou mít takovéto dohody v oblasti lesnictví na celý sektor konsultace o rámci znamenalo eh, eh, zapojení eh, vlády, členské společnosti, soukromého sektoru. Pak je tady problém s těmi původními obyvateli. V Indonésii je mnoho takových komunit, které velice závisejí na lese a velice často jsou také oběťmi ekologického vykořistění vykořišťování a otázku vlastnictví pozemků je třeba řešit eh, mezinárodně a myslím si, že je velice důležité, že komise na to velmi tlačí v kontaktu s eh, Indonésií a je velice důležité, aby tak činila a aby o tom zpětně podala zprávu parlamentu. Je také důležité si uvědomit, že ta dohoda eh, má co dělat i se závazky Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí. Nemělo by to být viděno jako rámec pro eh, těžby lesů ve velkém směru. Musí tady být naopak propojení mezi touto dohodou o partnerství partnerství a mezi naším závazkem zabránit hromadné deforestaci. Musíme také efektivně monitorovat tuto dohodu a komise by měla potom pravidelně informovat parlament o tom, jak se realizuje a jaký dopad to má na práva původních obyvatel a za to nevede k odlesňování. Děkuji, Paul. Děkuji. Já eh, velice souhlasím s přístupem Janika. Myslím si, že bychom měli využít eh, příležitost, kterou nám poskytuje tato dohoda, abychom chtěli víc než jenom dohodu, abychom požadovali více, aby nám šlo o eh, verifikační proces, sankce, eventuálně stíhání, čili abychom dále řešili problém nelegální těžby dřeva. Co si o tom asi tak myslí komise? Šlo by to, anebo si myslí, že to zkrátka nepůjde? ale já si myslím, že je velmi správné, aby parlament jednoduše neřekl ano, aby řekl posledu i něco více. A určitě um, skupiny se shodnou na tom, že bychom měli takto ten proces využít. E, došlo k určitému pohybu a pokroku, ale pořád tady máme významný problém a týká se to celé řady sociálních faktorů a i v tom hrajou svoji úlohy velké korporace, které fungují v Indonésii. Asi 80 těžby dřeva bylo předtím, před 15 lety na 90 teď je to možná 50 ale i tak to znamená, že každé dvě vteřiny se vytěží dřevo na oblasti, která by byla jako dvě fotbalová hřiště. A takže to je původ všech těch problémů. A pak také otázka prosazování. V roce 2003 byla zpráva o případech nelegální těžby. A tehdy nebyla žádná trestní stíhání, ale teď už to k tomu dochází, čili je tady určitý pokrok. Čili měli bychom využít síly parlamentu k tomu, abychom tlačili na daleko větší eh, zlepšení, aby se skutečně tvrdě zakročilo proti nelegální těžbě dřeva. To by bylo výborné. Teď pan Šeli, nemýlím-li se, za komise. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že tady mohu se vyjádřit k tomu, co tady zaznělo na výboru. Na svém úvodu jste dobře poukázal na to, že vyjednávání této dohody trvá dlouhou dobu. S okolností já jsem ten proces sledoval od začátku až do konce. Z našeho pohledu ta dohoda s Indonésií, která byla podepsána, je průlomová. Je to první dohoda tohoto typu eh, v Asii, je to první dohoda eh, s velkou zemí. Prostě všechny ty předchozí dohody eh, byly státy, které měly bohaté lesní stroje, ale nebyly to tak složité země a neměly se, nepotýkaly se s problémem odlesňování. Dále tím tedy vstupujeme do Asie, kde jsme tyto dohody ještě předtím neuzavřeli a kde probíhá soupeření mezi státy, které chtějí být první, které uzavřou tuto dohodu o certifikaci dřeva. Myslím, že Indonésie tuto dohodu nechápe jako obchodní dohodu, ale spíše jako součást komplexního procesu reformy lesnictví v Indonésii. V jednáních jsme byli pozitivně překvapeni změnami, které byly provedeny v systému řízení lesnictví za tu dobu, kdy eh, ta jednání probíhají. Ten jejich národní systém udělal velký pokrok. Do značné míry naplňuje naše požadavky na eh, dobrovolnou dohodu o partnerství. Ale jak říkal pan zpravodaj, ne všechno je uspokojivé. A to systém zajištění kontroly, který my navrhujeme, jde ještě dál a nabízí nám určitou záruku, eh, kterou eh, mnozí z vás hledají složitost je také doložena tím, že celkem je to popsáno na asi 150 stranách, včetně příloh, což souvisí také s nárůstem legislativy v Indonésii a znemožňuje to trošku podrobný přehled. pohledu komise by parlament eh, měl sledovat, jestli Indonésie bude eh, tuto dohodu plnit, je ratifikovat ji a poté bude mít parlament možnost ovlivňovat proces změn v Indonésii a vyvíjet tlak na to, jak Indonésie tu dohodu provádí a dodržuje své vlastní zákony. S tím Indonésie souhlasila svým podpisem a vstupem v platnost této dohody. průběhu trvání této dohody je ta ratifikace parlamentem a Indonésii pouze jedním z kroků. A celé bude eh, to umožňovat eh, ověřování těch licencí, které v Indonésii jsou vydávány. Bude to podléhat společnému hodnocení. A bude se vždycky společně posuzovat, jestli to certifikované dřevo je skutečně těžené v souladu s těmi pravidly. Tam také výsledně, výslovně uvedeno, že žádné vydávání licencí nemůže pokračovat, dokud se obě strany nezhodnou na tom, že ten systém je funkční. A v okamžiku, kdy se na tom shodneme, že ten systém funguje, tak bude probíhat Eh, audit a monitoring. Odkládání ratifikace nebo odmítnutí ratifikace by mohlo vést k opačnému dopadu. Mohlo by to být považováno za známku toho, že měníme pravidla hry, že požadujeme víc, než bylo v tom původně mandátu projednání. I tak ale je jasné, že Evropský parlament bude hrát svou roli při monitorování této dohody. Bude mít také formální roli po té, co nařízení FLEG bude harmonizováno. Nesmíme zapomenout na to, že současná forma toho nařízení FLEC, které ještě nezlo harmonizováno, se odvíjí od právního základu před eh, Lisabonskou smlouvou, což znamená, že parlament by neměl možnost to, eh, o tom spolu rozhodovat. Já, jestli to chápu dobře, Vím, že teď ten proces probíhá a že teprve, až to bude schváleno, tak bude mít parlament svou roli v procesu komitologie a bude moci eh, navrhovat změny eh, příloh eh, nařízení FLEG a bude moci se vyjadřovat k tomu, jestli ten systém je funkční nebo ne. A nyní k těm konkrétním otázkám, které tady zazněly. Já se pokusím mm, to všechno na všechno zareagovat. Jaká je role zainteresovaných stran v jednáních a přípravě? My jsme byli příjemně překvapeni tím, že od úplného začátku eh, těch rozhovorů se toho účastnili nevládní organizace, asociace původních obyvatel, zástupci těch dřevařských firm a ti všichni se mohli vyjadřovat na těch jednáních. Dále to byly velmi široké konzultace, byly součástí celé té reformy lesnictví v Indonésii se snažili odstranit některé negativní dopady té předchozí reformy, která devolvovala, ne, přenesla ty pravomoce na regiony a to mělo některé nešťastné důsledky. A my jsme proto přesvědčeni, že účast zainteresovaných stran v jednáních a na provádění je příkladem nejlepší praxe z toho, co dosud známe. Za druhé, co budeme muset dělat, abychom zajistili průběžné posuzování a monitorování té dohody, až vstoupí v platnost. Je tam systém stížností pro nevládní organizace, aby mohly eh, poukazovat na ty nedostatky. Je to, jde to nad rámec toho, co už eh, máme jinde v jiných eh, oblastech. Dále tam systém nezávislého pozorovatele, který se bude financovat vlastně z vlastních zdrojů, protože ti uživatelé budou platit za certifikáty. Takže to financování nepřijde od státu ani od nás, ale uživatelé sami eh, to, na to budou přispívat. A přitom to bude pod dozorem jak Evropské unie, tak indonéské vlády. Dále je také z našeho pohledu jasné, že ten eh, systém se dále rozvíjí. Všechny ty prvky, které byly popsány, tam jsou. Ale certifikace operátorů je částečná. A je jasné, že nemůžeme rozhodnout o spuštění toho systému, dokud nebudeme mít ujištění o tom, že všichni, kdo tu licenci dostanou, budou právním subjektem, který bude mít plnou kontrolu celého dodavatelského řetězce a budou se moci ujistit o tom, že se tam nedostanou eh, jinak eh, to dřevo, které nepochází z certifikovaného Eh, pěstování. A to všechno potom bude upraveno. Příloha nařízení FLEK. Také si uvědomujeme, že využívání půdy je v Indonésii velmi důležitá věc. Pokud víme, tak tam mají velmi jasná pravidla pro převod eh, lesů na jiné využití. Ta, ty, eh, ta povolení pocházejí z doby před, roku, před rokem 2011. Je evidentní, že budeme muset eh, spolupracovat s Indonésií velmi úzce, abychom se zajistili, že to provádění bude transparentní, a že můžeme zabránit eh, tomu, aby se ten systém zhroutil. Ten systém ale nejprve musí začít fungovat. To znamená, že je potřeba ratifikovat tu dohodu. A na úplný konec, omlouvám se, že jsem eh, mluvil tak dlouho, asi jsem překročil svůj čas, takže tím končím. Eh, Janek? Už nechce nic říct. Děkuji, Roberte. Já bych chtěl jenom poděkovat všem kolegům za odpovědi, také za vysvětlení komise. My vidíme tady všechny ty eh, problémy, které budou souviset se s eh, schválením té dohody. Bude se to odvíjet od toho eh, provádění. Víme, že v Kamerunu byly problémy s certifikací Měli bychom se zaměřit na to, jaká bude role parlamentu po té, co potenciálně tu dohodu schválí. Upřímnost eh, eh, kom, nechci spochybňovat upřímnost komise, ale nesmí se dostat do fáze, kdyby parlament už se k tomu dál nemohl vyjádřit, takže to budeme dále sledovat. Eh, Děkuji, Janiku. Já jsem byl na návštěvě Kalimantánu, tehdy to bylo Bornelo před 20 lety a myslím, že dnes už tam nic nezbylo z té džungle, takže je to opravdu důležité téma. Datum pro předkládání pozměňovacích návrhů je 4. prosince. Děkuji komisi za velmi dobrou prezentaci. Bod 13. Současný stav probíhajících trojstranných jednání. Na posledním zasedání našeho výboru tady zároveň probíhaly ještě troj, tři trojstraná jednání. 17.10. probyl první a jediný trialog o poskytnutí statutu M- MFA Jordánsku. Všechny instituce podpořily zprávu, kterou přijala ITA. 18. října proběhlo druhé kolo trialogu o těch dvou nařízeních pro harmonizaci eh, kvót pro určité typy obilovin a masových produktů a za druhé o dovozu olivového oleje a dalších zemědělských výrobků z Turecka. V obou případech došlo k kompromisu po prvním čtení. Hlasovat o výsledku se bude na příštím zasedání INTE. Spravodajem mi Vital. Bod 14. Činnost monitorovacích skupin. Já se budu snažit být stručným. Máme tu čtyři skupiny o Číně. Ale mu to je stručně. Ano, chápu. Chtěl jsem jenom krátce seznámit Eh, jak vás s tím, jak proběhlo řádné zasedání monitorovací skupiny k Číně. A jak vypadají, vypadá průběh jednání o uzavření investiční dohody s Čínou? A bylo to tedy předtím, než proběhlo čtvrté kolo dialogu, hospodářského dialogu s Čínou na vysoké úrovni, což bylo v říjnu 12. a 13. A ta diskuze se především, diskuze se především zaměřovala na obecné body, kdy jsme posuzovali tedy ty hospodářské vztahy mezi Čínou a Evropskou unii, předtím, než dojde k zahájení jednání. A předtím, než tedy 23. listopadu proběhne summit Evropská unie Čína. Tento hospodářský dialog na vysoké úrovni tedy bude tím zasedání a pak tedy nastane kolo přímých jednání. My jsme se tedy v rámci eh, toho jednání snažili nadefinovat určité právní aspekty, které je třeba prodiskutovat, jaké strategie, strategie k tomu použít tak, aby náš způsob obchodování byl skutečně produktivní. A také jsme se tedy bavili o dohodách TAS krátce. Děkuji. Ehm, pane předsedo, podle pravidel po monitorování budu informovat o třetím zasedání monitorace skupiny na situace na Jižním Kavkaze. My jsme se sešli 3. října a probírali jsme stav obchodných jednání se eh, oblast, tedy z regiony Jižního Kavkazu před tím summitem ve Vilniusu. Víte, že ten summit ve Vilniusu bude naprosto zásadní pro budoucnost východního partnerství. Některé velmi důležité kroky by měly proběhnout během tohoto summitu. Za prvé mělo by dožít k podpisu asociační dohody, včetně tedy iniciativy eh, s Ukrajinou a uzavření tedy eh, dohod o přípravných jednání eh, s Gruzí a Moldavskem a dalších dohod s Azerbajdžánem. Někteří naši východní eh, partneři jsou vystaveni velkému tlaku ze strany Ruska, které se snaží odradit od toho, aby se úžeji navázaly na Evropskou unii. Rumunský prezident podle tohoto tlaku oznámil, že se jeho země připojí k celní unii s Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem. Proto tedy Rumunsko nyní nemůže podepsat DCFEA s Evropskou unii. Promiňte, Armenie, já říkám chybně Rumunsko. A na zasedání monitorovací skupiny situace na Jižním Kavkaze jsme si poslechli shrnutí situace ze strany zástupce komise, pana Luke Devine z ředitelství pro obchod, který vyhodnotil současnou situaci a potenciální budoucnost. Na zas- tohoto zasedání se také zúčastnili zástupci všech tedy těch eh, zemí Jižního Kavkazu od Gruzie Arménska Azerbajdžánu. To zasedání bylo vynikající příležitostí pro to, abychom se vyslechli eh, názory zástupců Arménie, Gruzie a Azerbajdžánu a získali jasnější představu o tom, co se dá čekat od summitu ve Vilniusu a jaké jsou výhledy po summitu. Já musím litovat, že nikdo z těch stínových zpravodajů se nezúčastnil. Dovolte mi ukončit tím, že vás budu informovat, že dnes ráno jsem spolupředsedala s panem Julio Winklerem semináři eh, zaměřeném na přípravu Vilniuského summitu. A tady jsme tedy vyslechli názory celé řady panelistů, zástupců komise litovského předsednictví, tří východních partnerů a zástupců akademické půdy. Ti, kteří se účastnili semináře, jistě mi potvrdí, že šlo o důležité a úspěšné setkání, které nabídlo celou řadu zajímavých informací o tom, jak vypadají obchodní vztahy a tak dále. Děkuji. My jsme se tím zabývali už dopoledne, Petře, takže jenom rychle. Já jsem rád, děkuji, eh, pane předsedo. Já mám důležitou schůzku v 7 hodin, obvykle končíme v půl sedmé. Konference předsedů ještě nezačala, takže, ale každopádně já mám pro vás tu nejlepší možnou zprávu, kterou chci sdělit všem, že po dlouhé klikaté cestě jsme nakonec 18. října tady v Bruselu za přítomnosti pana předsedy Barosa a premiéra Harpera podepsali prohlášení, které znamená v zásadě ukončení e, CETA, což je komplexní hospodářská a obchodní dohoda s Kanadou. Je to vynikající zpráva a je třeba zajistit, aby se co nejrychleji a nejbezpečněji Eh, začala uplatňovat protože eh, jde o desítky tisíc pracovních příležitostí, čili hospodářské je to velice důležité. A nakonec bych chtěl vyzvat všechny. Máme monitorovací skupinu a my pošleme pozvání na příští čtvrtek. A bude tam eh, Manu Petrčeny, to je náš hlavní vyjednávač. A můžeme se podělit o názory, poslouchat a snad to všechno dokážeme urychlit, jak už jsem říkal, a oslavíme tedy eh, tu, tento zlatý standard, že tedy ta, to, co tady, že se využije ten zlatý standard nastavený dohodou a doufám, eh, že vás už teď mohu pozvat na příští čtvrtek, myslím, že to bude v 11, ale ještě bude pozv- pozvánka následovat. Petře, já jsem hned na začátku to zmínil. Uh, že my jsme dneska začali o půl hodiny později kvůli konferenci předsedů, takže my jsme perfektně v čase. George, děkuji jenom několik slov o mé návštěvě Brazílie jakožto stálý zpravodaj a vedoucí monitorovací skupiny pro um, vztahy Evropská unie státy Mercosur. Konalo se mnoho zasedání se za vládními zástupci, uh, se zástupci občanské společnosti, akademické obce, podniků. Sešli jsme se s poslanci brazilského kongresu a senátory. A já jsem vždycky zdůrazňoval význam, který eh, toho, aby Brazílie jak se se ujala vedení v tomto regionu, máme-li s nimi uzavřít dohodu. A zmiňoval jsem také význam nabídky eh, na výměnu v prosinci. Je velice důležité, aby Mercosur přišel s významnou nabídkou. Jinak by bylo těžké jak si prodávat v Evropské unii. Já mám takový pocit, že Brazílie si tu dohodu velmi přeje a dívají se na to teď velice pozitivně. Ale hlavní problém je, jak e, přibrat všechny státy Mercosuru. Já nevím, zda se jim to povede. Ale každopádně v prosinci eh, jsou připraveni dát významnou nabídku a pak uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat. Zda se bude diskutovat v rámci, abychom tak řekli, malého nebo velkého Mercosuru. Ale také je důležité, co bude po prosinci, protože u nich budou také volby příštím roce jako u nás. A pokud ta nabídka bude opravdu významná, pak bude možné vytvořit vyjednávací tým, abychom v období voleb nesráceli čas. A až bude nové složení parlamentu a nová komise, pak už by se ta jednání dala ukončit. Helmut? Já jsem chtěl eh, Robertovi, Robertovi poděkovat za tyto informace od různých monitorovacích skupin, že si myslím, že je důležité, abychom to sledovali i tady eh, ve výboru a to mě vede k problému. To možná týká se to některých dohod nebo jednáních tam, kde dohody ještě nejsou. Jsou tam třeba horizontální problémy a tam bychom si měli vyměnit názory. Co to znamená, když se uzavře jeden bod eh, v jedné smlouvě, když se to tam dá a co to znamená pro ty ostatní? ostatní. Možná, že na příští schůzi výboru bychom si mohli pohovořit o takových horizontálních otázkách. Samozřejmě eh, dopad dohody CITA způsobuje určité problémy. Co to znamená pro další probíhající jednání? Ano, Helmute, máš pravdu a koordinátoři se tím budou zabývat. Děkuji vám všem za, na, eh, za eh, prezenci a řečníkům. Příště se sejdeme 27. listopadu a budeme končit 28. listopadu. 27. listopadu začneme v 9, 12.30, 28. listopadu skončíme. Děkuji mnohokrát, nic dalšího nemám, končíme včas.